No. Please, we can start now. Excuse me. Dámy a pánové, začneme. Posaďte se prosím a požádám také o klid v sále. Máme před sebou opravdu dlouhé odpoledne. So now we start with our meeting. Zahájím tedy naši schůzi. Takže první bod přijetí pořadu jednání. Nikdo nemá námitky, v pořádku můžeme přijmout pořad eh, jednání. Máme dnes tlumočení z francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumoštiny. Tato schůze je vysílána na internetu jako vždycky. Rozhodnutí koordinátoru z 5. září 2016 bylo zasla, zasláno všem členům eh, výboru KULT 7. září a formálně eh, tato rozhodnutí byla schválena. Dnešek je Evropským dnem jazyků. jazyků. Tento Evropský den jazyků byl uh, ustanoven v roce 2001. Byl založen Evropskou komisí a Radou Evropy a vlastně tento den tedy slavíme jazykovou diverzitu na našem kontinentu. Náš kontinent tedy má 24 eh, úředních jazyků EU a naši všichni tlumočníci eh, jsou si toho jistě velmi dobře vědomi, jsou si dobře vědomi mm, významu eh, převádění významu z jednoho jazyka do druhého a překonávání, řekněme, té babylonské bariéry. U příležitosti tohoto dne je organizována eh, celá řada eh, aktivit eh, mm, televizního vysílání, rádiového vysílání, rozhlasového vysílání. Je to všechno koordinováno, skoordinováno s generálním ředitelstvím EAC, generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise. A také máme zprávu o jazykové diverzitě a multilingvalismu, k které bude pořádán eh, seminář dnes odpoledne. Eh, tento seminář eh, budou tedy spolu moderovat Hanu Takula a paní Michála Šojdrová. Já budu jedním z řečníků na tomto semináři a všechny vás na něj tedy srdečně zvu. Pardon, bude to zítra odpoledne. Kromě toho nás také čeká desáté výročí eh, ceny Lux. To bude 10. října. Eh, finální program ještě není úplně hotový, ale rozhodně se tam zaměříme na evropský film eh, v budoucnu. A eh, režisér Ken Loach, který získal v Cannes zlatou palmu za film I, Daniel Blake, se zúčastní a bude hlavním řečníkem. Kromě toho tam také bude třeba Celine Shama, eh, eh, režisérka filmu Girlhood. A scénáristka filmu Mavide Kuržet, která je v soutěži Lux tento rok. Já bych eh, také chtěla poděkovat za eh, spolupráci, kterou jsme měli s komunikačním ředitelstvím k, na výstavě, která bude k tomuto tématu. Další téma se týká mise do San, San, San Sebastianu do Nostie. Tato mise proběhla v květnu 2016 Eh, k této misi naleznete mm, některé podklady ve svých složkách. Kromě toho také vás budeme informovat o misi do Tuniska. Po usnesení Evropského parlamentu, které bylo schváleno na posledním zasedání ve Štrasburku, jsme se rozhodli, že potřebujeme speciální strukturu pro spolupráci s Tuniskem Určitě je to v našem zájmu. Máme tedy závazky ze stran různých kulturních asociací, ministerstev, univerzit. E, ti všichni se rozhodli se tímto tématem zabývat a věnovat se kulturním záležitostem e, v rámci vzdělávání, e, v rámci této spolupráce. Takže tomuto se tedy budeme věnovat v rámci speciálního týdne v Evropského parlamentu. Nyní e, můžeme přejít rovnou k hlasování. E, týká se to zprávy pana Zdrojevského o Evropském semestru pro e, koordinaci hospodářských politik a implementace priory pro 2016. Já děkuji eh, panu zpravodaji i všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Přejete si k tomu něco říci? Nikoli. Takže eh, máte všichni hlasovací kartičky. Dobrá, přejdeme hned k hlasování. Odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme, zahají hlasování elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Překontrolujeme si to. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3. Pro? Proti? Ještě jedno pro? Proti? Zdrželi se? Přeci jenom si to překontrolujeme. Takže trojka. Pozměňovací návrh číslo 3. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáct. Pro? Eh, tak překontrolujeme si čtyřku, prosím. Končím hlasování. Přijato. O dva hlasy. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se. Možná přijato, ale raději si to překontrolujeme, takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 18. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, eh, omlouvám se, číslo číslo 20 bylo přijato, takže přecházíme na 22. Pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti,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 proti, zdrželi se přijato. A nyní 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Možná je lepší si to překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 38.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 Konečné hlasování o celkovém dokumentu zahajuji elektronicky. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. 16 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Takže eh, gratuluji panu Zdrojevskému. Bene. Ora passiamo alla... Nyní přejdeme k hlavnímu tématu, které nás čeká dnes odpoledne. Čeká nás eh, později odpoledne velmi důležité slyšení eh, s odborníky o audiovizuální směrnici. Zatím máme ale před sebou ještě zprávu eh, kolegyň eh, Sabine Verhajen a Petry Kamerevert o právních eh, dopadech změn ve směrnici o audiovizuálních službách. Máme návrh komise a zpravodajky také předloží svou zprávu. My jsme výborem, který má exkluzivní kompetenci, v, audio, v audiovizuální oblasti. Já děkuji Evropské komisi, která je zde dnes zastoupena, za to, že mm, nám umožní eh, také výměnu názorů s komisí, s příslušným komisařem. Některé návrhy komise se slučují s tím, co jsme navrhovali my. Některé se ale vzdalují od toho, na co poukazují naše zpravodajky, jako jsou eh, audiovizuální práva a rovnováha práv a povinností na audiovizuálním trhu a také různé typy eh, užití a chování eh, na trhu rozdíly v tuto chvíli máme zejména mezi lineárními a nelineárními službami, ale to se mění. Návrh byl zveřejněn 25. května. Je to citlivé téma, eh, zvláště protože nám jde o ochranu evropských audiovizuálních děl, ale také eh, nám jde o ochranu eh, nezletilých a o roli eh, orgánů dozoru. Také je velmi důležité, aby uživatelé vůbec k tomuto obsahu měli přístup. Takže já hned předám slovo o kolegyním. A reaguji také na předchozí žádosti, které se na mě obraceli, abychom prodloužili lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů až do 19. října, pokud s tím budete souhlasit. Někteří kolegové mě o to požádali s tím, že potřebují více času a já věřím, že by to asi bylo dobré pro nás pro všechny, protože ta zpráva je poměrně eh, komplikovaná. Já nyní dám slovo zpravodajkám a potom dám slovo stínovým zpravodajům a ostatním, kteří si přejí vzít. Eh, takže nejprve paní Kamerevert, prosím. Děkuji vám moc krát. Vážené kolegyně, vážení kolegové eh, a také eh, vážení eh, experti. 25. května letošního roku komise zveřejnila návrh na pozměnění směrnici audiovizuálních mediálních službách. My jako parlament jsme se tím zabývali už v minulém legislativním období a požadovali jsme naléhavě přepracovat tuto směrnici vzhledem ke sílící konvergenci médií. S paní Ferhajen jsme k tomuto návrhu návrhu ještě před letní pauzou vyslechli zhruba 90 stakeholderů a vyhodnotili jejich písemné podněty. Při tvorbě tohoto návrhu zprávy jsme se orientovali eh, podle obecných eh, základních bodů, které jsme stanovili jako parlament naposledy ve zprávě Gebhard eh, Kalas na počátku letošního roku. Zpráva se týkala směrnice AVMD. Šlo především o posílení a zajištění rozmanitosti médií v EU, zachování principu země původu, sladění před předpisů pro lineární a nelineární služby eh, ohledně pokračující mediální konvergence, o záruku přiměřené úrovně ochrany pro všechny spotřebitele, zejména pro nezletilé, o vytvoření eh, spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a o větší flexibilitu eh, při rozhodování o kvantitativním zadávání reklamy. Eh, komise a parlament se shodly na těchto cílech. Nicméně jsme toho názoru, že tyto cíle lze ještě lépe zajistit dalšími změnami směrnice, i pokud jde o její strukturu. Eh, proto po definicích v článku 1 zavádíme novou kapitolu s celkem sedmi články, eh, která má platit eh, stejným dílem pro všechny audiovizuální služby. To znamená pro klasickou televizi i klasické rozhlasové vysílání i pro platformy sdílení videí. Tady jsme nevymysleli žádný úplně nový text, pouze stávající předpisy jako součásti článku 4 a také článku článku 5, 6, 8, 9, 10 až 12 a také částí nového návrhu komise, tedy konkrétně článek 6a a 28a. To všechno jsme dali dohromady a tak nějak vytknuli před závorku, aby teď platili pro všechny eh, audiovizuální služby. Tady proto prosíme také, abyste na to dávali pozor při odůvodňování pozměňovacích návrhů. Tam, kde byl text posunut jinam, bylo to vždycky s odkazem na to, kde je teď k nalezení. Protože u pozměňovacích návrhů je to poměrně komplikované číst a je poměrně komplikované tomu porozumět. Takže tady prosím ještě jednou děkuji sekretariátu a Stefany, která nám s tím velice pomohla, ale také Níně a Týnovi. Takže pokud se budeme řídit touto koncepcí, tak eh, je tam tedy článek 2, který říká, eh, koho normy před čím eh, chrání. A sice všechny lidi před lidsky nedůstojným a rasistickým obsahem a nezletilé před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Pokud jde o subsidiaritu, ponecháváme co největší manévrovací prostor, eh, ta, který konec konců má eh, tato směrnice zřídit eh, co do ochrany, ale požadujeme při nejmenším proporcionalitu ochranných opatření ohledně stupně ohrožení a osob, který, které mají být chráněny. Pokud jde o článek 2a, tak ten schrnuje všechny platné předpisy o audiovizuální komerční komunikaci. Tady nám jde především o rozpoznatelnost eh, reklamy Eh, aby toto bylo zajištěno. Eh, jsme toho názoru, kromě toho, že eh, omezení alkoholu, tabáku a léku na lékařský předpis by se mělo týkat všech audiovizuálních obsahů stejně. Tyto tři kategorie produktů podléhají obecně zákonným omezením nebo zákazům prodeje a spotřeby a proto dává smysl i tady zavést posílené zákonné omezení reklamy na tyto produkty. Jsme nicméně toho názoru, že jakékoliv sankce v případě neoznačené eh, reklamy na legální produkty by měly být stanoveny na nižší než zákonné úrovni, tedy v etických kodexech. Eh, články 2b a 2c eh, zajišťují, aby platila jednotná pravidla pro sponsoring a product placement a právě tak pro obsah generovaný uživateli i pro e, profesionálně vyrobený mediální obsah. Tady se naskýtá námitka, že tohle všechno se přece nedá kontrolovat a ty bychom chtěli Eh, na to bychom chtěli odpovědět, eh, že ten předpis eh, je koncipován jako jaksi dozor proti zneužívání na základě myšlenky notice and take down. Nikdo nepožaduje plošné předběžné filtrování obsahu. To by mimochodem také porušovalo svobodu komunikace. Nechceme zakazovat žádný mediální obsah. Požadujeme pouze, aby sponsoring a product placement byl ze strany konzumentů médií rozpoznatelný. Eh, tady je totiž z hlediska ochrany spotřebitelů potřeba naléhavě akutně jednat. Eh, já bych to uvedla následujícím srovnáním. Eh, jen proto, že nemůžeme hlídat, aby všichni lidé na světě přecházeli na, na zelenou a ne na červenou a že to lidé občas ignorují, tak jen proto ještě nikoho nenapadlo, že pravidlo, že se nesmí přecházet na červenou, zrušíme. A e, proto si myslím, že podobné pravidlo by mělo platit pro product placement a sponsoring. Pokud chceme opravdu rovné podmínky i pro nové formy reklamy, znamená to ale také, že pro všechny musí platit stejné minimální standardy. E, chceme, aby mediální obsah e, byl označen a rozpoznán jako to, čím doopravdy je. Proto i u product, od product placementu Eh, požadujeme zákaz přílišného zdůrazňování eh, produktu, eh, což komise ve svém návrhu původně škrtla. Pokud by k tomu došlo, tak z mediálního obsahu by nebyl ani hraný film, ani nějaké poradenství životního stylu, ale pouze jedna dlouhá reklama a jako taková by měla být označena. Dosavadní praxe ukazuje, že takovýto předpis je použitelný a účinný. Kromě toho bychom také chtěli zajistit ochranu e, distribučního okna a informačních povinností na e, poskytovatelů služeb. A konečně e, je tu článek 2F, který shrnuje v jednom článku všechna pravidla pro koleguraci a samoregulaci. Tady je ale důležité, zdůraznit smysl koregulace. Tady se nám návrh komise zdál poněkud krátký. E, pokud by se totiž e, opatření samoregulační ukázala jako nedostatečně efektivní, e, musí stát nějakým způsobem jednat, v případě nutnosti i legislativně. V případě, že bychom to ponechali samoregulaci zcela a nezvratně, znamenalo by to, že společensko-politické zájmy, které sledujeme směrnicí AVDM, by, těm by to pomohlo pomáhalo pouze částečně. A proto e, nějaká úplná harmonizace, e, která staví pouze na čiré samoregulaci e, poskytovatelů videoplatform, tak proti tomu se stavíme. A proto proto upouštíme od znění, které komise navrhuje v článku 28a. Dále se snažíme o bezbariérovost. Tady můžeme ještě diskutovat o technických detailech, nicméně považujeme za důležité e, brát vážně e, úmluvu OSN o právech osob s postižením a implementovat ji v Evropě. E, v případě, že v období do deseti let od vstupu směrnice v platnost že Tady by mělo být možné dosáhnout bezbariérovosti u všech profesionálně vyrobených mediálních obsahů. Je povinností nás politiků pomocí ambiciózních cílů eh, hnat před vývoj médií, a e, byla bych velmi nerada, nebo byli bychom neradi, kdybychom neuvedli e, jasný datum, jasné datum a jasný cíl, kdybychom od toho upustili. Zároveň ale nechceme žádný koncept, který by úplně zakazoval šíření nějakého obsahu jenom proto, že není bezbariérový. Protože takto všeobecně restriktivní pravidlo by nebylo příliš slučitelné se základními svobodami komunikace. Už několikrát jsme v parlamentu diskutovali o otázce e, vyhledatelnosti obsahu. A proto navrhujeme nový článek 9a, e, který členským státům umožní vyvíjet koncepty e, pro to, aby audiovizuální mediální služby nebo obsahy, které jsou v obecném zájmu, mohly být patřičně zdůrazněny. Tady jsme se shodli na pojmu appropriate prominence Eh, protože i tento pojem používá u eh, podporování evropských děl, jak je jasné v článku 13 eh, odstavci 1. Kromě toho nám jde o nezávislost médií v celé EU. E tady jsme velice blízko eh, různým eh, organizacím členských států a evropská regulace musí být eh, jednak efektivní a zároveň ale musí respektovat subsidiaritu členských států. Fungující národní modely Eh, organizované kontroly eh, nemůžeme eh, jen tak ignorovat na evropské úrovni. A proto navrhujeme právní oddělení regulačních míst, respektive upustit od něj, ale soustředit se především na nezávislost regulačních orgánů protože ti, s kterými jsme se už setkali, jsou právně formálně oddělení a je možné říkat, že jsou e, zákonem odděleny od všech ostatních a proto jsou také nezávislé. E, tady si ale myslím, že je potřeba sáhnout k jiným opatřením, aby byla zajištěna nezávislost, skutečná nezávislost e, regulačních orgánů. Eh, pak nám tu chybí věta, že ono neza, on, která zajišťuje nezávislost redakcí, že regulačním orgánům je výslovně zakázáno nějakým způsobem vykonávat vliv na eh, redakční práci. Eh, to jsme ještě jednou zdůraznili v pozměňovacím návrhu. Tady tedy chceme jasně sformulovat požadavek na nezávislost, a chceme něco z účinnějšího než formalistické předpisy, eh, které eh, často eh, zůstávají na papíře. A byl vypnut mikrofon. Sorry. Zugegeben haben diese leichten Umbauten. No připouštím, že e, toto přebudování směrnice e, vyvolalo určité pozměňovací návrhy. E, ten dokument je trošku tlustší, než jsme si původně představovali. Přesto jsme ale začlenili mezi pouze takové pozměňovací návrhy, které jsou v bezprostřední věcné souvislosti k konkrétní skutečnosti, ke konkrétnímu předmětu. Proto my jsme vlastně vytknuli před závorky všechno to, co jsem zmiňovala na začátku svého projevu a to musí platit pro všechny. Tak jako komise necháváme články 14 až 18, 21, 22, 24 až 28, e, ty necháváme nedotčené a chtěli bychom i vás poprosit o to, e, abyste tady pokud možno nepodávali pozměňovací návrhy, e, protože tady si myslím, že bychom měli jaksi projevit respekt komisi a jejímu právu e, iniciativy. Tady nemá jít úplně o nové znění této směrnici, ale pouze o pozměnění e, právního aktu. A proto e, jmenované články a jejich obsah si myslím, že by se neměly stát předmětem debaty. Pokud jde o ostatní návrhy, a těch bylo také poměrně hodně, tak k těm se vyjádří kolegyně Sabine Ferhajen. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Prego, Sabine. Děkuji, Sabine, má slova. V první řadě děkuji, děkuji také za sebe. Děkuji všem odborníkům, děkuji také své kolegyni a děkuji také Štefy Bír Soli ze sekretariátu a také Nině a Tinovi. Opravdu nám velmi pomohli při přípravě tohoto dokumentu a ne pouze při přípravě toho dokumentu, ale také při organizaci tohoto slyšení. A chci říci, už to tady zaznělo, konzultovali jsme více jak 90 odborníků a odbornic a to eh, i z toho důvodu, abychom opravdu získali názory a stanoviska všech lidí ze všech příslušných sektorů a odvětví, tak aby opravdu tady eh, zaznělo vše, co musí zaznít. Myslím si, že hlavní představitelé nejdůležitějších odvětví jsou i tady s námi. Ta eh, komplexnost celého toho tématu je opravdu velmi velká a já všem v tuto chvíli děkuji. Ještě pár eh, důležitých bodů. Eh, kolegyně teda už některá témata zmínila, ale ráda bych ještě připomněla další věci a šla více do podrobna. Takže v první řadě jde samozřejmě o dodržování toho principu státu eh, původu. To, a to hlavně tím způsobem, že se zcela jasně podle článku 2 odstavce 4 určí právní svrchovanost. Takže tady tento princip je samozřejmě jedním z opěrných bodů to je to směrnice. Nicméně je třeba tu, tu, tady to stanovování právní svrchovnosti zjednodušit, protože tady hovoříme samozřejmě o důležitých a velmi škodlivých obsazích, jako například podněcování k nenávisti. Takže co se týče těch neevropských kanálů, tak tady ta směrnice vychází ze dvou kritérií v souvislosti s právní svrchovaností. Takže v první řadě jde o vlastně propojení eh, s vysíláním ve vzestupném směru, satelitním eh, vysíláním eh, ve vzestupném směru a pokud takové to není k dispozici, tak jde samozřejmě o určování této svrchovanosti podle satelitních kapacit. Nicméně, co se týče tohoto takzvaného uplinku, tedy toho vysílání ve vzestupném směru, tak se to ukázalo jako kritérium velmi kolísavé, protože se stalo, že eh, ty příslušné úřady v podstatě eh, byly ve své práci přerušeny, nebo jejich práce nemohla být dokončena právě z důvodu nedostatečných satelitních kapacit. To znamená, že tu jejich regulační funkci musel přejmout i jiný stát a, e, z toho, a vlastně příčinou toho samozřejmě bylo také to, že od začátku nebylo zcela jasně jasné, který stát je právě v této otázce právně svrchovaný. To znamená, velmi důležité je udělat všechno pro to, aby bylo hned od začátku stanoveno, který stát bude právě využívat té své právní svrchovanosti. Ale co se týče těch evropských děl a meta údajů, takže to je velmi důležité téma, o kterém se už hodně hovořilo. Samozřejmě, že tady těch stanovisek opět existuje velmi mnoho. My vítáme ten návrh Evropské komise, která chce tuto směrnice o audiovizuálních mediálních službách posílit a my si myslíme, že tady v tuto chvíli je důležité udělat všechno pro to, aby byly podpořeny, eh, by podpořená evropská díla a proto proto právě také vycházíme z toho, z těch katalogů a chceme, aby všechny ty katalogy eh, těch poskytovatelů těchto služeb obsahovaly 30% evropských děl. Komise hovoří o 20%, ale většina těchto poskytovatelů služeb eh, na požádání v tuto chvíli už poskytuje nebo nabízí vlastně více jak 27 evropských děl, tak si myslíme, že těch 20 opravdu není příliš ambiciozní cíl myslím si, že bychom tady opravdu měli být ambicioznější a i z toho důvodu my navrhujeme vlastně jako přiměřený procentuální podíl právě těch 30 A e, poté samozřejmě tady hovoříme také o tom úvodním ustanovení číslo 21, eh, pomocí něhož v podstatě se také hovoří o klasifikaci těchto individuálních eh, obsahů a to z toho důvodu, aby bylo hned od začátku jasné, o jaké dílo nebo jaký je původ toho díla, protože eh, víme, že ze začátku nebo i v tuto chvíli může být nebo bývá velmi těžké vlastně stanovit, o jaké dílo se jedná. To znamená, je třeba najít tady nějaké lepší rozpoznávací kritérium a proto také souhlasíme s tím, co vlastně žádá komise, aby členské státy eh, v podstatě donutili ty poskytovatele, eh, poskytovatele služeb na požádání k tomu, aby také platili příslušné eh, příspěvky, aby také řádně označovali svá nabízená díla. Co se týče kvantitativních regulí pro reklamu, takže tady jsme říkali, že potřebujeme větší flexibilitu a časová omezení pro reklamní spoty. Musíme tady opravdu si udržet tu flexibilitu. Takže musíme být samozřejmě v první řadě flexibilní, ale zároveň nesmíme zapomínat na ochranu spotřebitele. To znamená, že tady se hovoří například o tom e, stropu 20% na den, s tím souhlasíme, nicméně ve chvíli, kdy budeme e, tady podporovat takovouto paušální e, regulaci 20% na den, tak by se vlastně mohlo stát, že v těch nejsledovanějších časech v podstatě diváci budou vystavováni opravdu velmi dlouhým úsekům e, reklamy. A právě proto tady máme pozměňací, pozměňací návrh číslo 77 k článku 23 odstavce 1, kde se hovoří vlastně o tom stanovení 20% stropu pro ten eh, sledovaný divácký čas mezi 20. a 23. hodinou. Tak, aby se vlastně těch 20% paušálně stanovených pro jeden den nesoustředilo pouze právě do těch čtyřech, či hodin mezi 20. a 23. hodinou. Eh, kromě toho samozřejmě musíme hovořit také eh, o tom novém eh, článku 2c, o nepatřičném zdůrazňování produktů. Tady si myslím, že to potřebujeme zcela jasně vyjasnit, stejně tak jako otázky reklamy na tabákové, alkoholové výrobky a také na léčiva. Eh, dále, co se týče eh, reklamy na eh, potraviny, tak tady se musíme držet nějakého jasného kodexu chování. Hovořila o tom i má kolegyně Petra, která říkala, že tady není smysluplné v podstatě to regulovat ze shora. Myslím si, že tady jsou další regulační orgány, které jsou za to zodpovědné. Kromě toho samozřejmě také v rámci zdravotní osvěty a osvěty týkající se veřejného zdraví. Tady musí členské státy vykovat vykonávat svou práci. Dále. Co se týče té takzvané křížové eh, eh, reklamy, tak tady si myslíme, že právě například eh, snaha či podpora různým humanitárním programům či charitám by neměla být považována za reklamu. To znamená, reklama na neziskovou eh, činnost by neměla být považována za reklamu. Za čtvrté, tady hovoříme o, těch, eh, o tom dětském vysílání, nebo tak, jak je v tom návrhu komise, tak tady se vlastně hovoří o tom vysílání se, se zásad, jak si především namířené na dětské publikum či diváctvo, tak tady si myslím, že ten termín dětské diváctvo či publikum není dost eh, jasné, protože velmi často se jedná o vysílání, které nebylo jaksi primárně eh, vyrobeno právě pro dětské diváky, například různé sportovní eh, relace či různé televizní soutěže, to znamená že tady je to velmi těžké, jak si kategorizovat a právě proto chceme, aby se tady používaly, eh, používaly jiná terminologie. To znamená, myslíme si, že by se tady nemělo hovořit o dětském publiku či diváctvu, ale mělo by se opravdu hovořit o dětských programech. To znamená hovořit o těch programech, jejichž eh, cílovým publikem jsou Eh, děti. A právě tady na tyto programy je třeba poté vztahovat všechny ty eh, eh, regule. To znamená, se to nemůže samozřejmě vztahovat na nějaké večerní programy, na které se dívají i děti se svými rodiči v pozdnějších hodinách. Takže tady si je třeba si uvědomit, že samozřejmě i to spotřebitelské chování se neustále eh, mění, i dospělí lidé neustále více a více dovolují svým dětem, aby se dívali na televizi i v pozdějších hodinách. To znamená, je to tady třeba zcela jasně stanovit. A co se týče ještě definice eh, videových eh, platform a eh, souvisejících služeb, tak tady nechceme, abychom vycházeli z kritéria velkého množství, protože to je termín, který je právně velmi nejistý. Co to znamená velké množství? Jak to lze definovat? A za šesté, to je samozřejmě bod, který už byl už který už byl také zmíněn, to znamená, že jde o skupinu regulačních orgánů eh, ERGA a jde v podstatě o to, si uvědomit, že RG je samozřejmě velmi důležitým nástrojem právě pro koordinaci jednotlivých členských států, právě těch členských států, které mají samozřejmě i své regulační mediální a audiovizuální eh, orgány, ale my si myslíme, že tady samozřejmě ERGA nemůže zasahovat jaksi do svrchovaného rozhodování jednotlivých členských států i příslušných eh, orgánů. Jde tady o to, aby ERGA opravdu zajišťovala lepší koordinaci koordinace mezi členskými státy a aby se držela opravdu těch kompetencí podle článku 29. To znamená hovořit tady o tom kontaktním výboru, který má právě eh, za cíl zajistit tu koordinaci mezi členskými státy a jeho členy jsou zástupci členských států. Eh, to znamená, že tady hovoříme samozřejmě o evropské koordinaci, kterou bychom si samozřejmě všichni přáli, ale ve chvíli, kdy hovoříme o evropské koordinaci, tak si musíme uvědomit, že eh, musíme zajistit právě eh, přítomnost zástupců všech členských států a nechceme tady zase nějaké, nějaký nějaké, eh, nějaké nezávislé, nějaký nezávislý orgán, který bude jednat nezávisle na názoru zástupců jednotlivých členských států. To znamená, že samozřejmě budeme vycházet z doporučení ERGY, ale jako přípravné grémium tady budeme mít ten kontaktní výbor, ale samozřejmě, co se týče eh, toho konečného rozhodnutí, tak to bude mít ten kontaktní výbor. A dále, co se týče integrity eh, signálu právě těch poskytovatelů eh, mediálních služeb, tak tady samozřejmě je třeba zajistit nezávislost těchto poskytovatelů, to je zcela zásadní, tak aby oni si mohli opravdu ponechat eh, to k eh, rozhodování, abychom v podstatě zabránili tomu, aby nějaká třetí strana bez povolení těchto poskytovatelů mohla měnit obsah jejimi vysílaných eh, programů. Tady si myslím, že je třeba zcela jasně říct, že tady je třeba si uvědomit, že opravdu, že všechno, co poskytovatel vysílá, je, je opravdu obsahem, který si chrání ten každý jednotlivý poskytovatel. Samozřejmě, že divák může být, mít zároveň otevřená dvě okna na počítači dvou různých kanálů, ale tady v tuto chvíli chci ještě jednou říci, že já se samozřejmě těším na to, že mi předložíte vaše pozměňovací návrhy, vaše podněty a vaše komentáře. Já se samozřejmě vynasnažím udělat všechno pro to, abychom ty vaše pozměňovací návrhy ještě zapracovali do našeho návrhu. A ještě jednou děkuji všem za spolupráci. Děkuji oběma spolu s pravodajkyním. Vidím, že už se kolegové hlásí o slovo. Já sama k tomu něco chci říci, ale vezmu si slovo později. Nejprve stínový zpravodajci. Zpravodajové, prosím. A potom další. Takže stínový zpravodajové jako první. Thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, v této rané fázi, předtím, než se dostaneme k detailnějším diskusím, eh, zastávám takový pragmatický přístup, který u nás nazýváme uměním možného. Takže je potřeba zdůraznit, že eh, ten, ta zpráva z roku 2012 o uplatňování této směrnice AVMS eh, v podstatě tam došlo ke správné rovnováze mezi občany a podniky podporuje tedy úspěšné a inovativní mediální eh, služby a podporuje také služby v eh, audiovizuálním průmyslu. Zásadní je zde zásada země původu, která nám umožnila eh, velmi úspěšné, úspěšný digitální trh ještě předtím, než jsme je vlastně jako takový založili. A v podstatě tady jde o přístup k eh, velké rozmanitosti eh, digitálního i eh, audiovizuálního obsahu. Teď samozřejmě jde o ochranu nezletilých před škodlivým obsahem a také je potřeba poskytnout členským státům možnosti, aby rozhodovali o tom kulturním obsahu. E, taky tady jde vlastně o otázku spoluregulace, která byla umožněna v této směrnici, například pro e, to, aby e, se otestovala proporcionalita a subsidiarita. Stávající směrnice AVMS vyčlenuje tisk ze svého rozsahu. Samozřejmě tady jde o to, že ne, ne, nemůžeme omezovat svobodu projevu, svobodu tisku. Já často kritizuji evropské eh, směrnice tam nebo nařízení tam, kde je to vhodné. Takže, eh, jak slyšíte, zatím jsem eh, zdůrazňoval pouze to, co funguje. Takže na to potřebuji také upozornit. Technologie se rychle vyvíjí, kolegyně už na to upozorňovaly. A proto je důležité si vždycky překontrolovat, zda tato směrnice staré odpovídá eh, podmínkám ve stále více konvergujícím se světě. Ale samozřejmě neměňme věci jenom proto, abychom něco měnili. Ve chvíli, kdy něco měníme, potřebujeme mít jasnou právní eh, jistotu a také nemůžeme příliš zatížit daný průmysl, tak abychom zabránili vstupu vlastně na nový trh, abychom zabránili třeba investicím do kvalitního obsahu, který všichni chceme pod, naopak podpořit. Já se tedy snažím řešit Snažíme se tady tedy řešit eh, starosti, které mají členské státy, ale nechceme podkopat zásadní princip a to je právě zásada země původu. Eh, potom máme také směrnici o elektronickém obchodování, která se zase zabývá odstraněním nelegálního obsahu s platform. Eh, pozměňovací návrhy skupiny EKR eh, budou tedy reflektovat tyto věci, které jsem zmínil. Pro nás je nejrelevantnější to, že tato revize asi ovlivní všechny stávající členy Evropské unie, ať už je jejich budoucí status jakýkoliv. Takže to, co se teď změní, asi zůstane platné. Takže to, co teď e, ustanovíme jako ochranu e, nezletilých v audiovizuálním prostředí, potřebujeme určitě také podpořit e, silnou odvětvovou zodpovědnost a další některé aspekty vizuální komerční komunikace. Děkuji. Grazie. Kolega Trupel. Děkuji, kolegyně Trupel, prosím. Děkuji, já bych ráda poděkovala oběma spolupravodajkám eh, za jejich úvod a za to, že se pokusili takhle načrtnout hlavní linie celé této filozofie, této politiky a eh, zároveň také eh, představili některá konkrétní opatření, která už navrhla komise. A že vlastně tady jde o to lineární, nelineární video a on-demand platformy, rovnou to regulovat a samozřejmě také zaměřit se na ochranu nezletilých a také celou vlastně tu propagandu eh, podněcování k nenávisti. Teze že to vlastně vůbec nemá nic s některými eh, privilegiemi eh, eh, zodpovědnosti videa on demand a tak dále. Tady vlastně můžeme ještě diskutovat, protože tady třeba se říká, že může třeba se to stáhnout, sundat dolů, ale pokud říkáme, že ten obsah vlastně není, tak máme vůbec technické opatření, musí se to všechno od, kontrolovat. Tady mám vlastně takovou otázku na ostatní, zda bychom se tomu ještě neměli jednou věnovat. Myslím si, že co je správné, Tady bych tedy zdůraznila několik bodů, že vlastně tady ehm, se eh, nesmí eh, nějak speciálně upozorňovat na nějaký projekt v tom eh, product placementu, že máme lépe rozpracovaná nařízení, také co se týče třeba té svobody bariér, že to tady vlastně tedy regulujeme už nyní, že tedy vlastně to bude naprosto jasné až vlastně do toho roku 2027 Eh, také dohledatelnosti otázka dohledatelnosti těch eh, eh, nabídek, které vlastně odpovídají tedy standardům kvality, tak jak si to stanoví členské státy. to, že si ponecháme i nadále zásadu země původu a že evropská díla, o, to, o tom jsme hovořili už při slyšení, že je hodně platform video and demand a že vlastně už nyní eh, dosahují 20%. Hodně tady lidí říká, že chce méně, to mě úplně nepřesvědčilo. Já si myslím, že si musíme být vědomi toho, že jsme kulturní politici a že naopak bychom měli říct, že chceme, aby evropská díla byla přiměřeně podporována a proto bychom měli mít tu kvotu 31%, 31% u těch Eh, kvantitativních reklamních eh, pravidel si myslíme stanovit, že právě v době mezi 20 do, eh, hodinami do 23, do 23 hodin nesmíme překročit těch 20% reklamy, protože právě v této době prime timeu se chceme zaměřit právě na obsahy. A co se týče té správné kritiky v té oblasti vysílání pro děti a také videálních platform. Ale jsem kritická ohledně otázky eh, toho kontaktního výboru a a také v mm, zlosti. Ehm, Tohle to vlastně eh, je tomu připisována eh, role, abychom vlastně se to, do toho nějak politicky vměšovali. Ta Eh, spíše tady vlastně jde o, o to, abychom kontrolovali, pardon, jde tady o tu skupinu erga. Tady jde vlastně o to, abychom ehm, si eh, našli eh, správný rámec pro fungování této skupiny. Takže neměli bychom podsouvat této skupině erga něco, co ne, nevychází z faktů. Takže Určitě to takhle musíme tedy ponochat. Já si vlastně myslím, že bychom to tedy na evropské úrovni spíš měli posílit a nemyslím si, že zákonodárství tady vlastně nějak napadáme. A opravdu bychom měli i zajistit, že takhle to nebude. Já si tedy myslím, že právě když vidíme to, co se v některých evropských zemích děje, že vlastně je velký zájem na tom, aby nebyl politický dohled nad médií, aby to bylo vlastně odděleno odborný dohled a právní dohled, eh, Tohle to jsou eh, jasná eh, rozhodující kritéria a proto ty dva návrhy, které byly předloženy k té vlastně odstupňování ergy, to nemůžu podpořit. Děkuji. A nyní Mikels, prosím. Ja, herzlichen Dank, mein Kollege. Äh, Děkuji. Äh, kolega Kurcio Maltese tu z objektivních důvodů äh, nemůže být a proto já jsem se místo něj zhostila role stínového zpravodaje a převezmu teď jeho poznámky. I my eh, velice děkujeme oběma zpravodajkám za jejich práci, která je velice rozsáhlá a zároveň eh, jde značně do hloubky. Eh, jakým směrem budeme dále uvažovat na, o návrzích na změnu, tak eh, zaprvé tady bych navázala na kolegyni Triple. Eh, I pro nás je velice důležitá nezávislost dozorčích úřadů pro nezávislost eh, médií. Je pravda, že zrovna v stávající situaci, když se podíváme na Polsko nebo Maďarsko, tak nezávislost médií v některých členských státech je značně okleštěna. A zpravodajky navrhují, abychom nahradili erga eh, a eh, vytvořili z ní jakýsi kontaktní výbor, a eh, já bych nešla zase tak daleko jako paní Triple, abych řekla, že to odmítáme, ale ještě se na to každopádně velice pozorně podíváme, protože se také domníváme, že takovýmto požadavkem by vlastně bychom možná omezili nezávislost národních orgánů. Na to bychom se museli ještě přesně podívat, ale neformulovala bych to až tak drasticky. Každopádně tu máme otázku eh, vytvoření kritérií eh, pro nezávislost eh, regulace médií to je nesmírně důležité ve stávajícím klimatu. Potom bychom se také chtěli ještě přesněji podívat na otázku e, principu země původu a také u e, product placementu, e, podobně jak už bylo řečeno, máme ještě určité problémy a všechny návrhy na regulaci reklamy ještě prověříme. A konečně se tu diskutovalo o otázce ochrany mladistvých, ta je pro nás velice důležitá a jasně eh, říkám, že eh, nepodpoříme žádný eh, návrh, který bude nedost nejasný nebo nedostatečně přesně formulovaný který by se týkal mazání eh, internet na internetu. Domníváme se, že takovýto princip eh, není vhodný pro eh, zajištění ochrany mladistvých, ale naopak by se z toho mohl stát nástroj něčeho jiného. To je pro nás velice důležité téma. A já se těším na další spolupráci a také aktivně podám několik pozměňovacích návrhů. Děkuji kolegyně Adinolfi. Děkuji vám, paní předsedkyně, i já děkuji eh, kolegyním za eh, předložený dokument. Já to vezmu stručně, protože máme trochu spoždění. Eh, pokud jde o ten dokument samotný, tak kromě těch otázek, které jsme už nadnesli dříve, se domnívám, že je tam mnoho bodů, které se bude reálně velice těžko implementovat. Protože domnívám se, že je tu eh, určitá eh, propast mezi tím, eh, jak určitá média fungují a tím, jak se chovají mladiství. My už mladiství nějakou dobu nejsme, nicméně musíme se dívat na to, jak funguje dnešní mladá generace a musíme se ji snažit podporovat. Otázky nenávistných projevů v médiích jsou mi velice blízké a domnívám se, že se musíme zabývat tím, do jaké míry jsou jim mladiství vystaveni. A to též platí pro reklamy na alkohol, eh, tabák a nezdravé potraviny. Tady eh, komise chce eh, omezovat, to ale nesouvisí pouze s osvětou, s informovaností, to, je, to jsou je i zdravotní otázka pokud eh, budou lidé tloustnout, budou mít vysoký krevní tlak, budou trpět cukrovkou a to už eh, například v 50 letech věku. A eh, dě, děti budou mít takovéto problémy mnohem dříve a budou jim je trpět déle. Pokud se týká otázky erga, tak já s tím nesouhlasím. Podle mého názoru bychom se neměli pouštět touto cestou. Hovořili jsme o tom už minule. Já si nemyslím, že politika by se měla vměšovat do činnosti eh, do, do, dohledového orgánu, protože ten jinak nebude nezávislý. A dále potom otázce e, obsahu, který je ve veřejném zájmu, nebo v obecném zájmu, tak e, s, s tímto návrhem nesouhlasím protože se domnívám, že bychom měli zajistit nestranost. Kdo bude rozhodovat o tom, co je důležité a má být zdůrazněno a co ne? To je koncepce, kterou v žádném případě nemůžu podpořit. Pokud jde o reklamu, e, tak souhlasím s 20% limitem pro reklamy. Eh, o tom o oknu 23 eh, hodin. Pokud ale chceme eh, pomáhat občanům, pokud chceme pomáhat spotřebitelům, tak si myslím, že bychom měli být i pro, měli bychom i pro zbytek dne mít velice přísná pravidla. V tomto dokumentu chybí nějaká myšlenka v tom smyslu, že vlastně tady jde o vzdělávání lidí, o šíření osvěty. My jsme výbor pro kulturu, ale tahle zpráva je velice orientovaná na biznis té kvótě pro evropský obsah. Já s tím souhlasím, ale těžko můžeme eh, nutit všechny členské státy, aby se drželi tohoto přístupu a používali eh, takovouto kvótu. Aby měli politiku, že budou eh, vysílat pouze evropská díla. Myslím si, že takovéto pravidlo je v podstatě plítvání silami. Audiovizuální sektor se nerovná nutně kultura. pokud vyprodukujeme kulturní, pokud někdo vyprodukuje kulturní audiovizuální obsah, tak eh, nemusí mít nutně vzdělávací funkci. Mně tady zkrátka v tomto dokumentu chybí poměrně důležitý koncept. Neměli bychom vidět ve spotřebitelích pouze spotřebitele. Neměli bychom vystavovat děti eh, reklamám. Měli bychom je vystavovat kvalitnímu obsahu. Děkuji. Tak eh, kdo žádal o slovo? Eh, Paní Šojdrová žádala o slovo? Ano. avendo dopo l'hearing no preferisci parlare subito, perché abbiamo un po' di, di tempi in ritardo. Chcete k tomu něco říci? Tak máme už trošičku spoždění, ale dáme vás na seznam a zorganizujeme to tak. Tak prosím, poděkovat kolegyním za předloženou zprávu, která navrhuje v některých bodech potřebnou korekci pro návrhu směrnice, tak jak ji předložila komise. Především doufám, že nalezeme podporu pro to, aby se do směrnice vrátilo právo na zpřístupnění obsahu pro zrakově a sluchově postižené, tak jak to navrhuje pozměňovací návrh číslo 67. Takže velmi podporuji tento návrh kolegyň. Pokud se týká týká podpory evropské produkce, já si tedy na rozdíl od kolegyně Adenolfy myslím, že by tady neměl být takový rozdíl mezi povinností televizních rozhlasových vysílatelů a internetovými videoplatformami a že by i tyto platformy se prostě měly podílet jak finanční podporou, tak povinným obsahem vysílání evropských děl. A konečně za třetí je to otázka reklamy. E, souhlasím s navýšení, respektive s e, regulací v té době prime timeu, to znamená od 8 do 23 hodin 20 a spíš až možná v, v hearingu budu se ptát zástupců komise, co je vedlo k liberalizaci po dobu eh, mimo tento prime time, protože myslím si, že ta liberalizace v, tom, eh, v té době může znamenat eh, jistou disproporci v časovém vysílání reklamy. Jinak podporuji návrh kolegyň a věřím, že Evropský parlament přijme nakonec dobré znění. Děkuji. Čuntis. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Skutečnost, že mám opravdu tak málo času pro to, abych se vyslovila, tak možná, možná mi to pomůže, abych se soustředil opravdu jenom na to nejdůležitější, na ta řešení samotná všichni kolegové o tomto tématu hovořili. Hovořili o tom, že to téma je opravdu extrémně složité. Ale v podstatě tomu tak není, protože tady si myslím, že ty kořeny, když se na to podíváme, jsou opravdu podstatě jednoduché. Samozřejmě, že je třeba se podívat a přeskoumat ten návrh komise. Já se podívám také i na ty návrhy kolegů, ale dva aspekty, které jsou pro mě důležité. Za prvé, politicko-institucionální dohled a kontrola, která musí existovat. A také vlastně i to, že budeme muset pracovat někdy i s falešnými řešeními. A dále, co se týče reklamy a regulačních úřadů, já si myslím, že tady v tuto chvíli jsme svědky určitých tendencí, které nejsou tou s tím správným e, řešením. Podívejte se na to, co se děje v Maďarsku, co se děje v Polsku, protože tady je opravdu vyvíjen politický nátlak vykonávána politická kontrola. To znamená, že místo toho, co říká Erga, která hovoří o tom, že potřebujeme nějaké to kontaktní gremium, ten kontaktní eh, výbor, kterého by se účastnili i čtyři členové Evropského parlamentu. Ale jak by to tedy mělo vypadat? Ale já chci, abyste mě eh, vysvětlili, proč se ty věci vyvíjí tak, jak se vyvíjí. A co se týče reklamy, tak tady si myslím, že je to tak flexibilní, že vlastně ten náš cíl chránit děti před eh, špatnými informacemi, tak eh, toho opravdu pomocí tohoto textu nedosáhneme. A omlouvám se, že jsem se na to nemohla podívat více do podrobna. Kolegyně, máte slovo, prosím. Ano, hovořili jsme o těch lhůtách, o těch datech a já tady tuto chvíli zastupuji k paní koordinátorku a chci říct, že hlasování se spozdilo na 24. ledna. To znamená, že i naše hlasování by mohlo být trošičku posunuto tak, aby všichni měli čas na to předložit své pozměňovací návrhy. To znamená, že já bych byla opravdu ráda, kdyby lhuto pro předložení pozměňovacích návrhů byla 4. listopadu, takže to navrhuje paní koordinátorka. Děkuji. Nejdříve bude hovořit komise a předpokládám, že budete chtít hovořit. Ano, je tomu tak? Já jsem ale ještě chtěla sama za sebe říci, že chci poděkovat všem kolegům, kteří tady zmínili velmi mnoho důležitých cílů, které jsou také velmi důležité pro komisi, ale také pro náš výbor jako takový. To znamená i například rozsah působnosti, zodpovědnosti u těch platform, platform, na kterých lze sdílet eh, videa, videa například. A na druhé straně další důležitá otázka, která se týká saturace, saturace toho takzvaného prime timeu. Protože tady, právě tady musíme zajistit nejvyšší ochranu našich diváků, spotřebitelů. A eh, dále chci říct, že je třeba si uvědomit, že tady chceme opravdu rovné regule, rovná pravidla pro všechny. To znamená, jak v oblasti práv, tak také v oblasti povinností. To znamená, jak u těch poskytovatelů služeb na vyžádání, tak těch poskytovatelů sdílených služeb. A kromě toho ale také chci, tak, sdílím tady jisté obavy týkající se ochrany nezletilých. Protože tady v návrhu komise, tak v tom návrhu, ho, hovořím, se hovoří o možnosti vyšší ochrany nezletilých právě na těch platformách videí a také na platformách sdíleného obsahu. A chci říci, že dříve se hovořilo o možnosti zákazu uploadování e, reklamy. Já se ptám, jak lze rozlišit programy cílené na nezletilé, či mladší eh, publikum, nebo jak zjistit, zdali mezi publikum, které, publikem, které spotřebovává tuto, tento daný pořád, se nenecházejí nezletělí. To je prostě problém, který samozřejmě existuje všude v Evropě. A musíme se samozřejmě všichni nad tím zamýšlet a je důležité, aby se všichni zamýšleli nad tím, jak v podstatě zajistit nezávislost, ale zároveň také ochranu. A proto také souhlasím s tím, co říkala paní Trupa v souvislosti eh, se skupinou Erga. Já sdílím to, co říká ona. To znamená, že tady potřebujeme, aby v tom výboru, v tom kontaktním výboru byly také členové našeho parlamentu. Ale uvědomi si, že jde o výbor technický. Je to výbor, který musí analyzovat situace, připravovat eh, doporučení, ale je to také, eh, řekněme, orgán, který má, hraje určitou politickou roli. To znamená, že eh, oni sami v podstatě pracují na těch politických liních, ale zároveň se musí držet toho principu subsidiarity a přiměřenosti. Eh, nechci v tuto chvíli vám ubírat více času, eh, skončím a dávám slovo panu doktorovi Abramonte, který chce stručně hovořit, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, vy už jste některé z těch bodů, o kterých jsem chtěl hovořit, načala. To znamená, že budu hovořit velmi stručně. Rád bych se také přidal eh, ke všem, kteří vyjádřili poděkování eh, dvěm zpravodajům a také děkuji za to, jak rychle a promptně pracovali. Jedna věc, která je velmi důležitá, je ta, že ten návrh byl předložen po velmi dlouhém procesu konzultací, eh, které probíhaly různou formou. A tady ten hlavní princip, jeho jsme se drželi, je ten, nebo hlavně ty principy, řekněme, byly tři. To znamená zachování integrity eh, poskytovatelů eh, na příslušném trhu, dále poté eh, nastavení jaksi těch rovných pravidel pro všechny, to znamená, že i proto tady hovoříme o těch nových pravidlech pro videové platformy, protože jde o to, aby některé z těch pravidel se aplikovaly opravdu na všechny, jak na ty starší, tak na ty novější hráče na trhu. A dále potom samozřejmě cíle týkající se právě těch veřejnopolitických eh, pravidel, jako například ochrana společnosti, ochrana nezletilých před eh, tendencemi, jako například podněcování k nenávisti či k Eh, násilí. A dále jedna věc, která je opravdu zcela zásadní pro nás, a to je zajištění nezávislosti regulačního dohledu. To znamená, eh, Samozřejmě máme tady ta pravidla týkající se nezávislosti právě těchto orgánů dohledu, tak potřebujeme opravdu zajistit dobrý institucionální základ pro tyto aktéry. To znamená, tady hovoříme o technicko-poradenské eh, kompetenci Evropské komise. Když se podíváme na tu zprávu, tak ta zpráva obsahuje eh, řadu velmi dobrých myšlenek, takže eh, zpravodajky hovořili o tom, proč je důležité držet se právě toho principu země původu, což je opravdu jeden z těch stěžení pilířů této zprávy a bez něhož by v podstatě nic, čeho chceme dosáhnout, opravdu nefungovalo. A poté další otázky, například eh, reklamy, komerční komunikace, umistování produktů, sponzorství. Dále pravidla týkající se eh, přístupnosti, eh, podpory evropských děl. Samozřejmě o tom můžeme hovořit, samozřejmě, že ne všechno může být perfektní, nebo nic není perfektní, ale my samozřejmě se budeme snažit tento, eh, tento dokument přetavit do něčeho, co je opravdu skoro perfektní. Ale čelíme tady několika problémů. První z nich se týká dramatické eh, redukce kompetencí skupiny ERGA. Eh, takže jak říkala paní Trupel, ERGA bude poskytovat poradenské služby komisi. To znamená, že oni mají k dispozici technickou odbornou expertízu, kterou k dispozici nemají ani vlády, ani Evropská komise. To znamená, že může hovořit o těch operačních eh, mechanismech, o těch výjimkách. Tady prostě potřebujeme opravdu tento know-how těchto odborníků. A samozřejmě já si, já respektuji samozřejmě ten kontaktní výbor, ale některé z těchto kompetencí prostě jednoduše nemá a nemůže mít. To znamená, že ve chvíli, kdyby se erga dostala jaksi kompetenčně pod ten kontaktní výbor, tak se dostaneme do situace, kdy erga v podstatě bude mít totálně svázané ruce, protože budeme mít v podstatě orgán, který by měl být nezávislý, ale bude v podstatě totálně kontrolován, bude ho mít v podstatě pod palcem ten eh, politicko-institucionální orgán. Dále další věc, a tady jde o opět o otázku institucionálního uspořádání protože tady ten návrh zprávy se eh, v podstatě zabývá eh, mnohými ustanoveními, které nejsou ani součástí eh, toho návrhu. Takže například článek 29, anebo v podstatě to všechno, co se týká toho kontaktního výboru, my jsme se toho vůbec jaksi nedotýkali v, té, v tom našem dokumentu. A další věc, která je také velmi důležitá, je podstatě ta potřeba posílit nezávislost těch regulačních úřadů jak na národní, tak na evropské úrovni. To znamená, že pokud chceme být opravdu seriózní a pokud chceme opravdu nezávislé eh, regulační orgány dohledu, tak já se ptám, jakým způsobem se například postavíme k polskému systému, který je součástí eh, právního státu, eh, protože to bude opravdu velmi, velmi složité, protože ten nový mediální zákon, který byl přijat v Polsku, v podstatě spochybňuje nezávislost těchto regulačních úřadů. Takže pokud tady v podstatě podstatě nezavedeme ten požádavek nezávislosti, tak v podstatě nebudeme mít žádnou možnost, na základě níž bychom mohli od států vyžadovat dodržování eh, nezávislosti těchto regulačních eh, úřadů. Ale pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, ještě poslední slova. Tak co se týče toho eh, obcházení ale těch výjimek. V tuto chvíli členské eh, státy se mohou odchýlit v podstatě od eh, toho principu země původu, pokud došlo k identifikaci tří, jaksi tří, trojího porušení, to znamená například co se týče ochrany neznaletělých nebo podněcování k nenávistě. To znamená, že podle tohoto nového Eh, návrhu by k tomu přerušení mohlo dojít v podstatě hned po prvním porušení. To znamená, že díky tomu, či na základě tohoto by členské státy v podstatě aniž by provedli řádný přeskum, mohly v podstatě eh, přejít k přerušení toho vysílání. A to si myslím, že by mohlo být dosti složité. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se hostům, protože budeme muset začít s tím slyšením trošku později. Ale vidíte, tohle to všechno jsou eh, důležitá témata, takže já se ještě vrátím ke spoluspravodajkám, protože ještě potom budeme mít samozřejmě hodně času na diskuze. Já eh, děkuji za všechny připomínky všech kolegů, ale eh, chci tady vyjasnit jednu věc, protože možná tady máme takové nedorozumění za prvé, eh, tady nejde o to, abychom eh, nějak nahradili ergu nebo ji eh, dis, oddiskutovali. Erga má svoji roli, co by nezávislá evropská síťová struktura regulátorů a tuhle tu si určitě ponocha. Tady samozřejmě nejde o nějakou nedostač, nedostatečnou regulaci nebo regulaci směrem dolů. Tady naopak návrh komise předpokládá, že vlastně ERGA něco mm, eh, připraví a komise rozhodne. My tady říkáme, že to by samozřejmě mělo ještě začlenit více eh, tedy eh, spolupráci členských států. Eh, protože tady jde o oblast, eh, kde nemůže rozhodovat pouze komise, kde samozřejmě mají eh, své pravomoci i členské státy. Co se týče nezávislost, pokud chceme regulovat nezávislost, takže stanovíme přesné předpisy ohledně o tom, jak někoho propustím nebo naopak najmu do práce, tak samozřejmě i, i u, už dnes vidíme, že jsou s tím určité potíže. Pokud se tedy zaměříme pouze tedy na formality nezávislé struktury, to nás neuchrání před tím, že státy prostě někde obsadí lidi do určitých eh, pozic, které prostě odpovídají jistému vkusu. A eh, potom vlastně jakési omezení, jak to předpokládá komise, jako třeba vydávání jakési mediální kontroly, to bylo prostě příliš um, úzce eh, definováno, proto jsme to vyškrtli a také jsme jasně řekli, že nezávislá, nezávislé obsazování postů to je prostě samozřejmě něco, proti čemu náš návrh eh, nejde. Jenom si prostě bereme některé eh, body, kde komise prostě nezašla dostatečně daleko, kde to dostatečně nerozpracovala. Já možná eh, třeba bych to mohla lépe vysvětlit detailněji také v nějakém osobním rozhovoru, protože nyní už nemáme moc času. Co se týče reklamy v těm vysílání pro děti, tak už dnes máme zákazy, omezení reklamy v takovýchto programech a komise se tomu v podstatě vůbec nevěnuje, takže tato omezení samozřejmě i v naší zprávě zůstávají zachována. A vůbec tomu není tak, že, bychom, že by nám to neleželo na srdci. Naopak na srdci nám to leží velmi a opravdu jde o omezení reklamy i pro e, vysílání pro děti. A my jasně říkáme, e, co se týče obsahu, ať už je to vysíláno kdykoliv, i klidně večer, tam prostě e, tohle to nepatří. Tam prostě platí stejná pravidla, která vždycky platily pro dětská vysílání. Takže pokud eh, je publikum převážně dětské, eh, nemůžeme ex ante nějak eh, posuzovat, tady se vyžaduje nějaké hodnocení ex post, které už nemůže proběhnout, protože prostě kolikrát eh, vlastně nevíme, že tenhle ten program byl zacílen eh, na děti, spíše byl zacílen eh, na dospělé, ale potom se to třeba hodně líbí dětem, tak máme potom problém, protože pak je těžké to dělat jaksi po tom, co už to bylo odvysíláno. Takže vlastně tohle to je teda jedna věc, kterou jsme trošku pozměnili. vielen Dank. Ano, děkuji ani já už se nebudu vyjadřovat k mnoha bodům, ale jenom chci jasně říci, že samozřejmě i nadále očekáváme tedy eh, eh, nezávislost a komise v podstatě hledá takový přístup, že musíme v téhle té směrnici něco prostě eh, vyjádřit. Já si myslím, že Mm, to také vlastně třeba reaguje na stávající vývoj a je to dobré. Teď je samozřejmě otázka, jak zajistit tu nezávislost. Zajistíme to tak, že řekneme, musí i právně a zákonně být od sebe odděleni. To znamená, musí to být e, odděleno od toho regulovaného předmětu. A nebo je to prostě uděláno jiným způsobem. Tady e, nám jde o to, že to prostě musí být funkčně nezávislé. To potom ale potom dává e, v podstatě více e, pravomocí do rukou komise. Například máme členský stát jako Polsku, kde regulační orgán už je právně oddělen, ale nevede to k tomu, že regulační orgán v Polsku, tak jak to vnímáme nyní, je nezávislí, obzvlášť nezávislí. A Polsko stále ještě tedy v tom konkrétním případě může argumentovat tím, my jsme právně nezávislí, takže vlastně naplňujeme to, co e, nařizuje směrnice. Ale když řekneme funkčně nezávislé, to je něco trošku jiného. Potom tedy nějaký členský stát vydá nějaké nařízení, kde vlastně komise může říci, z našeho pohledu to není funkčně nezávislé, tam vlastně ta nezávislost není zajištěna, tak tam samozřejmě má v rukou mnohem větší pravomoc vůči tomu členskému státu, až třeba k soudnímu dvoru to může popohnat eh, komise. Eh, takže asi takto. A eh, kromě toho tady máme problém, že samozřejmě chceme trefit ty správné, ale trefujeme do těch špatných, protože máme systém v Evropské unii, kde vlastně ty regulační orgány nejsou právně odděleny, ale kde ta kontrola přesto eh, probíhá nezávisle. A ty bychom naopak tímto potrestali dodatečně, protože bychom jim řekli, prosím vás, to si musíte zorganizovat úplně jinak. A to je eh, určitě prostě nepraktický přístup E, kterému se někdy říká vylítí dítěte i s vaničkou. Já samozřejmě nechci nějaké prostě bariéry nebo nějaké e, e, stáhnutí toho obsahu take down, tedy vymazání. Ale pokud tedy nalezneme nějaký bod, který poukazuje na to, že vlastně něco zastavíme, to by prostě bylo asi něco, co já nechci a určitě Zabíne to taky nechce abychom tady eh, potom vytvářeli nějaké takové mezery v zákoně, kde potom prostě vlastně se, kterými mezerami potom projde nějaká cenzura. Eh, co se týče třeba mm, eh, rozhlasové vysílání a zase poskytovatele mediálních služeb, ta jsme vlastně tady zapracovali, protože ty národní regulární orgány musí zajistit, že nemají žádný vliv na obsah a na redakční práci a to vlastně ani nějak předem na vytváření těch obsahů. To si myslím, že je ještě mnohem důležitější než otázka toho, zda to je tedy právně nějak odděleno či nikoli. Děkuji. Teď už opravdu končíme, máme obrovské spoždění. E, ještě někdo se k tomu hlásí? už nebudeme mít čas na to, abych, aby vám ještě poskytlo někdo odpovědi. Probereme si to později, prosím. Máte pět vteřin. Δεν άκουσα διευκρίνηση στο ερώτημα που έβαλα. Nebude to ani pět eh, sekund. Eh, já bych se chtěl zeptat na pozměňovací návrh 42. Chtěla bych se zeptat, proč čtyři eh, poslanci Evropského parlamentu jsou v tom kontaktním výboru. Nevíte, podle jakých kritérií se to vybírá? Čtyři poslanci Evropského parlamentu? My jsme tu, tu otázku bereme na vědomí a odpovíme vám na ní. Nicméně teď už musíme začít s další debatou, ale eh, během ní nebo po ní možná bude čas. Eh, jak jsem říkala, eh, lhůta je nyní prodloužena a je nyní 20, 21. října. Budeme mít ve Štrasburku možnost se bavit o pozměňovacích návrhů. Ještě jednou se omlouvám oběma hostům za opožděný začátek. Vidíte, pod jakým časovým tlakem tady jsme. Je mi ctí tu přivítat eh, významné experty na tomto veřejném slyšení. Jsem si jistá, eh, že budete schopni nastínit eh, další směr našich diskuzí. Takže prosím první panel pana Karla Nikolause Pfeiffera a pana Marka Koula, aby přišli na pódium. Sorry for this delay, Omlouvám se za, eh, za spoždění, děkuji za pochopení. Takže eh, profesor eh, Mark Cole bude hovořit o návrhu komise z právnického hlediska se zvláštním zaměřením na rozsah působnosti této směrnice což eh, je otázka, která poměrně jasně vyplynula z našich diskuzí a také eh, bude hovořit o principu zemi původu a o, eh, rozší, o prodloužení této směrnice. Pak si poslechneme profesora Pfeiffera, který se bude zabývat dvěma konkrétními otázky. Podpoře evropských audiovizuálních děl a k otázkám reklamy. Poté bude následovat druhé kolo, druhý panel se třemi prezentacemi a sice pan pan Jeremy Olivier z OFCOM, který se bude zabývat ochranou nezletilých, profesorka Madeleine de Kock Buning, předsedkyně ERGA, o které jsme hovořili hodně, a Mia Algren z Evropského fóra eh, osob s postižením, která zastupuje Alejandra Moleda, který bohužel se nemohl zúčastnit. Eh, paní Algren se bude zabývat otázkou přístupnosti audiovizuálních služeb. Eh, vážení eh, členové tohoto výboru, vážení kolegové, jsem velice rád, že jsem dostal možnost dnes k vám hovořit. Jak jste správně upozornili, já se budu zabývat v podstatě dvěma věcmi. Principem země původu a rozšířením oblasti působnosti směrnice. Chtěl bych ale upozornit na to, že o těch dalších částech návrhu by se dalo také hodně říct říci. A proto bych na úvod chtěl e, začít dvěma nebo třemi obecnými komentáři. Za prvé, je potřeba mít na paměti, že tohle je pozměnění směrnice, což v podstatě znamená, že naše původní východisko je stále ještě směrnice z roku 1989, což je v podstatě mediální doba kamená. Nicméně struktura této směrnice pochází z roku 1989 televize bez hranic. E, což nemusí nutně být špatně, protože tato směrnice práce byla velice úspěšná a otázka zní, eh, jak toto pozměnění naváže na tento úspěch. Eh, pokud se vrátíte zhruba 10 let do minulosti, kdy se diskutovalo o předchozí revizi, tedy o současné podobě této směrnice, měli bychom si z tehdejší doby vzít jedno eh, ponaučení a zamyslet se nad tím, zda tedy jsme se poučili při stávající debatě, anebo zda musíme něco změnit. Tehdejší problém byl a dnešní problém je zeptat zástupce komise, jak můžeme přizpůsobit směrnici eh, současné situaci, jak ji zmodernizovat, aby odpovídala současnému světu. Hlavním cílem by ale mělo být, eh, jak ta směrnice bude fungovat za deset let, protože vidíte, trvalo deset let, než jsme se k tomuto tématu museli vrátit. Měli bychom se zamýšlet nad tím, jak to bude vypadat za 15 let eh, ještě lépe. K vytvoření takovéto směrnice odolné vůči budoucnosti, to je nesmírně důležité, protože podívejme se zase do minulosti. V roce 2005 jsme hovořili o rozšíření směrnice televize bez hranic a soudní dvůr vydal rozhodnutí, které v podstatě řeklo, že nové služby videa na vyžádání už spadají pod současnou směrnici. Když se ale podíváte na tu směrnici teď, tak návrh změnit ustanovení o definicích toho, co je to audiovizuální mediální služba, k tomu máme nedávné rozhodnutí soudního dvora zase. Je to ten nový, nová kauza Media Online, kde vlastně bylo řečeno, že je jedno, kdo dává audiovizuální mediální službu na internet, může to být i vydavatelství tištěných eh, publikací, pokud to ovšem je oddělená služba. Takže musíme eh, si dávat pozor eh, na to, že, to, že ta směrnice musí být odolná vůči budoucnosti, nejlépe na 15 let. Komise navrhuje určité novoty, nejenom přizpůsobení současné situaci. Například byly objasněny základní pojmy, e, nejenom vlivem rozhodnutí soudního dvora, ale i nad rámec těchto rozhodnutí, což je velice dobře. Teď bych se chtěl zdůraznit na to, co by to v našem kontextu mohlo znamenat. Jak bude v budoucnu definován princip země původu a rozšíření oblasti působnosti. Ještě poslední bod, než se pustím do detailů. Ať už eh, hledáme jakékoliv řešení, pokud jde o dohled nad touto směrnicí, je nesmírně důležité mít na paměti, že transpozice směrnice je teprve první krok. A potom praktická implementace musí přijít na řadu, což momentálně eh, leží na regulačních orgánech. Ty budou opravdu utvářet e, dopad této směrnice. Takže ať už hledáme v té směrnici jakékoliv řešení, e, pak tam musí být nějaká silnější spolupráce úřadu na evropské úrovni. Protože žijeme v době, e, kdy máme různé typy médií a různé typy obsahu, ale hranice jsou čím dál volnější a propustnější a je čím dál snazší s nějakým obsahem překročit hranice. Eh, jak tedy bude vypadat oblast působnosti směrnice AVMS po reformě? Jak víte, současná verze, a to byla novota z roku 2007, rozlišuje lineární a nelineární službu. A už to eh, mělo za cíl značně rozšířit starou směrnici televize bez hranic. Ale mělo to omezený dopad, pokud jde o rozšíření oblasti působnosti, protože dokud nebylo vyjasněno, eh, co je to oddělená služba video na požádání, tak toto vyjasnění trvalo téměř 10 let. Takže realita je taková, že za těch posledních 10 let změna oproti e, televizi bez hranic byla, spočívala pouze e, v těch e, videoslužbách na vyžádání. To sice je krok vpřed, ale nemá to příliš společného s dnešní realitou. To si musíme připustit. Eh, bylo možné opustit to rozdělení mezi lineární a nelineární službou a eh, vytvořit eh, jakýsi postupný přístup k regulaci v závislosti na tom, jak silný je dopad určité služby na diváky nebo na spotřebitele. Místo toho ale ten přístup eh, byl zachován, ta, to, to staré rozdělení na lineární a nelineární, což je naprosto odůvodnitelné, protože když se podíváme na počty spotřebitelů, tak tady dochází ke generačnímu posunu. Až doteď tradiční televizní vysílání eh, má velice eh, zásadní význam a jsem si poměrně jistý, že tomu tak bude ještě velice dlouho. Takže je naprosto odůvodnitelné říci, ano, zachováme rozdělení na lineární a nelineární. Nicméně, eh, pokud to uděláme, a to byl problém, který patrně měla komise, když navrhovala tu zprávu, eh, je otázka, jak to potom rozšířit na nové formy distribuce médií, které nejsou podobné těm starým lineárním a nelineárním systémům, neboli platformy sdílení videí. Eh, jediným, jediný způsob, jak to tehdy se dalo udělat, bylo vytvořit novou kategorii. A k problému vytvoření nové kategorie se za chviličku vrátím. Dalším otázkou cestou, která se tehdy mohla zvažovat, eh, ale kterou dávalo smysl vyloučit, bylo rozšířit to mimo pouze audiovizuální služby, nebo i audio, jako je rádio, nebo pouze vizuální, ale podle mého názoru je naprosto odůvodnitelné udělat to tak, jak to bylo. Když se podíváme na spotřebitelské vzorce, eh, tak eh, tady mnohem více konzumentů audiovizuálních služeb než čistě audioslužeb. Takže pokud zachováme distinkci lineární, nelineární, tak otázka zní, jak můžeme postupně rozšiřovat eh, oblast působnosti směrnice i eh, dejme tomu za dva, za tři roky eh, prvním krokem, a to bylo nutné po rozhodnutí Soudního dvora v případu Media Online, bylo vyjasnit tu prvotní definici, co je to audiovizuální mediální služba. To je v pořádku. E, dalo se ale také uvažovat o omezení e, kritérií audiovizuální mediální služby, protože když se na to podíváte, tak musí být naplněno poměrně hodně kritérií. Například stále je tam e, to kritérium účelového, principu účelu. Jednoho dne to možná nebude důležité, ale nějaký poskytovatel může dnes říci, no ale on to není můj hlavní Eh, účel, není to můj hlavní záměr. Takže je možné škrtnout několik kritérií, například. Eh, dalším kritériem může být účel programu, informovat, bavit a tak dále. Tady také mohou vznikat určité kontroverze ohledně toho, co to vlastně znamená informovat, co to znamená bavit v dnešním světě. Ve starém světě televize to bylo poměrně jasné. Když se podíváte na veřejnoprávní eh, vysílatele, tak ti měli tyto jasně stanovené funkce, ale v dnešním světě, pokud někdo na YouTube kanál poskyt, uploaduje pravidelně informační pořady, tak už tady vznikají otázky. Takže to jsou kritéria, e, která by mohly v konkrétních případech e, být obtížná. Ale e, to hlavní kritérium, které bude v budoucnu mnohem problematičtější než dnes, a je to staré kritérium, to je odpovědnost vydavatele. Momentálně se můžeme shodnout na tom, že požadavek na odpovědnost vydavatele vyžaduje um, značné množství, uh, vylučuje značné množství služeb, které by do směrnice spadat měly. V budoucnu ale uh, bude uh, odpovědnost vydavatele čím dál méně relevantní, když si uvědomíme, co to vlastně znamená. Cílí to opravdu pouze na profesionální média média, za kterými je nějaký vydavatel eh, nebo na, na amatéry, kteří eh, přijmou odpovědnost za určité médium, anebo je to chápáno v mnohem širším smyslu, že odpovědný je každý, kdo má kontrolu nad obsahem. A já bych eh, navrhoval objasnit to alespoň při nejmenším v úvodních ustanoveních, že to nemá být chápáno úzce, aby to nevylučovalo spoustu typů médií, která mohou v budoucnu vzniknout. Místo, abychom tedy opustili lineární a nelineární e, služby a jsme zavedli kategorii platformy sdílení videí. To je v pořádku, to je návrh, e, který může fungovat vedle těch starých dvou kategorií. E, znamená to ale, že výsledkem budou jaksi nové škatulky. Budeme mít škatulku lineární, škatulku nelineární a potom škatulku nějakého jiného typu, který momentálně nazýváme platforma sdílení videí. A otázka zní, jestli za několik let nevznikne něco podobného, co ale nebudou platformy sdílení videí a co bude mít podobný dopad. E, dalo by se tedy možná zrevidovat definici platformy sdílení videí a zavést kategorii něčeho, co svou, svým významem se podobá e, platformě sdílení videí. Tedy e, to bude cokoliv, co má podobný dopad. V takovém případě to bude spadat pod tu směrnici nebo ne. Pokud by se tedy našla formulace, která bude odolná vůči budoucnosti, tímto způsobem bylo by to dobré. A nebo postarat se o to, aby definice VSP byla tak široká, že nebude pokrývat pouze, dejme tomu, dnešní YouTubeovitý formát, ale že bude otevřená i dalším vývojům mediálních služeb, ke kterým by mohlo v budoucnu dojít. A přesto, že dává smysl u těchto nových služeb já teď nebudu zabíhat do různých ustanovení, která platí pro VSP. Eh, tak e, dává smysl říkat, ano, některé věci by měly platit pro všechny ty škatulky, nejenom pro lineární a nelineární, ale i pro platformy sdílení videí. A to je například e, hodnota, všechny hodnoty, které jsou tam e, obsaženy, jako je například zákaz podněcování k zášti a tak dále. Dává tedy smysl určitým způsobem toto harmonizovat na evropské úrovni, ale já bych navrhoval, aby u čehokoliv, co je natolik inovativní, jako je tento sektor, existoval manévrovací prostor pro členské státy a určitě určitá regulatorní konkurence ohledně toho, aby, aby si mohli určit, jak, za, jak naložit s těmi starými typy a s novými typy. Je, pokud provozujete službu na vyžádání, je velice jednoduché přesunout se do jiného členského státu. Takže pokud nějaký členský stát, jak si to přežene s tou regulací, tak se dočká poměrně rázné a jednoznačné odpovědi. Takže manévrovací prostor pro členské státy eh, by byl velice vhodný. Takže to bylo k rozšíření eh, oblasti působnosti a teď k principu zemi, země původu. O tom eh, už eh, bylo řečeno hodně dnes, ale já to ještě jednou radši zopakuji. Princip země původu eh, byl, je a musí zůstat úhelným kamenem této směrnice. Pokud směrnice AVMS má zůstat v budoucnu smysluplná, tak toto je její východisko. A zdá se, že na tom se všechny strany shodují. Což nás nezbavuje problému s otázkou, jaká je země původu. A to byl problém už od první definice v roce 1989. Častokrát o tom musel rozhodovat soud Jaká mají být kritéria, která určí, kdo je zodpovědný za poskytovatele služeb? Myslím si, že navržená řešení fungují dobře v tom smyslu, že vylaďují a zjednodušují ta kritéria. Pak je to ale také kritérium pracovní síly. Komise zavádí rozdíl a říká, jestliže pracovní síla je rozdělená do několika členských států, eh, tak eh, tak se rozhoduje podle většiny eh, zaměstnanců, většiny pracovní síly, což je objektivní eh, kritérium, to je číslo. Ale pak jsou tu další neobjektivní kritéria, jako kde je hlavní sídlo, kde je vydavatel, který rozhoduje. Zatímco to, to, zatímco to nové kritérium je tedy pouze číslo. Produkční tým může být zase někde jinde. Otázka zní, je rozhodující, kde je produk, produkční tým, anebo je třeba rozhodovat podle toho, kde sídlí vydavatel, kde se činí rozhodnutí. Uh, Velice dobrým úvodem je, že ať už hledáme jakékoliv řešení, tak musíme mít určitou formu transparentnosti, což je tedy ten seznam, který je veden až doteď, který říká, který členský stát tvrdí, že má jurisdikci nad určitým poskytovatelem služby. Jenom jednu otázku. V tom návrhu se zmiňuje, že komise musí být informována a že komise zpřístupňuje tento seznam všem eh, regulačním orgánům. Proč ty ty seznamy úplně nezveřejnit. Podle mého názoru na tom není žádné obchodní tajemství a bylo by dobré, kdyby každý uživatel věděl, jestli ta a ta služba je pod jurisdikcí Lucemburska nebo Belgie nebo někoho jiného. Poslední dva body. Jeden z problémů s rozšířením na eh, platformy sdílení videí je v tom, že nový článek 28b vždycky eh, žádá jaksi nějaké sídlo v některém členském státu, což je v souladu s stávající směrnicí. Otázka ale zní, co třeba silná eh, platforma sdílení videí, která nemá žádnou pobočku nikde v Evropské unii, ale přitom je vysoce relevantní pro občany EU. Nedá se uvažovat o nějaké formě v uvozovkách extrateritoriality této směrnice, že bychom řekli, že jakákoliv platforma, která je dostupná v Evropské unii, musí splňovat minimální standardy. E, o otázce vymáhání s tím spojené teď nebudu diskutovat. To je jenom taková vsuvka. E, nebudeme o tom diskutovat teď během mého úvodního projevu. E, za druhé, postup v případě obcházení směrnice a postup pro výjimky. Pokud e, poskytovatel odejde z jednoho členského státu do jiného, ale stále ještě vlastně vysílá do toho prvního, tak výjimečně e, je možné princip země původu obejít a původní členský stát může tvrdit, že má dotyčného poskytovatele pod svou jurisdikcí. A dále může dojít k dočasné výjimce z principu země původu. Oba tyto postupy komise značně zjednodušila, ale v realitě si myslím, že jsou stále ještě natolik složité, že pravděpodobně to povede k tomu, že v realitě, tak jako tomu bylo v minulosti, e, nikdo nikdy nebude usilovat o tato řešení. E, to jsou další body, tedy, ke kterým je potřeba se vrátit. Jak by bylo možné zareagovat rychle, aniž bychom se dostali do toho problému e, o kterém se zmiňuje komise. A teď bych tedy zanechal úvodního projevu, ostatní nechám na e, otázky a dal bych vám ještě jeden domácí úkol. A sice e, podívejme se e, na článek 6, článek 9 a článek 28a o hodnotách. Vždycky, když se hovoří o základních hodnotách, tak v každém případě je ta formulace jiná. Diskriminace rasy, náboženství, národnosti, etnického původu, sexuality a tak dále. To je všechno sformulováno jinak, já bych navrhl to sladit. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Bylo to velmi zajímavé. Všechno, co jste zmínili, i ta vaše poslední poznámka a myslím si, že rozhodně se nad vašimi návrhy zamyslíme. Tak a v tuto chvíli dáme slovo panu Karlovi Nikolosovi Pfeifferovi, profesorovi institutu, který se zabývá právě právem v oblasti audiovizuálních a mediálních služeb. Předřečník, který působí v Lucembursku, jak jsem říkala. A teď se budeme věnovat tématu podpory evropských děl a komerční komunikaci. Paní předsedkyně, dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, děkuji za to, že jste mi dali možnost zde hovořit. Bylo mi řečeno, že bych měl hovořit o té regulaci a kvótách v rámci evropských služeb a také o regulaci reklamy. Zcela na konci řeknu teda, jaká je ta moje hlavní teze týkající se regulace kvót co se týče kvót samotných, tak chci říci, že tady ten návrh vychází vlastně z toho základu té původní směrnice a rozšiřuje rozsah působnosti ve chvíli, kdy hovoříme o lineárním eh, televizi a tady zavádění kvót, tak je zcela jasné, že je to vnímáno jako eh, účinný nástroj. Co se týče této regulace, tak v první řadě hovoříme v podstatě o o unijně právním o spravedlnění eh, zasahování či ovlivňování eh, tohoto odvětví. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o kvótách, tak jejich hlavním cílem je právě podpora kultury, eh, podpora těch odvětví a těch oblastí, kde došlo k selhání právě volného trhu. Takže kvóty by měly vést k tomu, že budou podporována hlavně kvalitní média, která by eh, prostřednictvím eh, konkurenceschopnosti na volném trhu třeba nebyla schopná se prosadit. A proto tedy tady hovoříme o možnosti jaksi ospravedlnitelných a legitimních eh, zásahů do této oblasti. Co se týče této, těchto kvót a zdali tedy budou schopny dosáhnout těch cílů, eh, to v tuto chvíli nemůžeme říci. V každém případě ale můžeme hovořit tady o tom článku 13 návrhu komise, který hovoří o 20%, což je eh, v podstatě procentuální podíl, který už byl dávno eh, naplněn. Vy navrhujete 30%. Eh, samozřejmě uvidíme, do jaké míry toto bude mít dopad i na poskytovatele služeb, které zatím nebyly pokryty Evropskou směrnicí. Ty, takové ty obavy z Netflixové kvóty si myslím, že jsou neodůvodněné. Nejasné je v tuto chvíli ještě to, co vlastně musí poskytovatel udělat, aby v podstatě dokázal eh, původ těch eh, děl. To znamená, že tady chybí jak se ta kritéria, na základě čeho se bude urči, určovat původ. Eh, zdali tady bude stačit pouze nějaká kategorie v katalogu, která bude říkat, toto je evropské dílo, toto není evropské dílo. To si myslím, že je dosti pochybné. A i z toho důvodu si myslím, že je velmi důležité eh, si říci, jakým způsobem tedy bude smysluplně možné označovat a kategorizovat eh, díla. O tom samozřejmě budeme muset ještě hovořit v každém případě, ale eh, musíme říct, že tady existuje ta výhoda přeskumu prostřednictvím ne pouze orgány dohledu, ale prostřednictvím samotných eh, poskytovatelů. A dostáváme se tedy k deregulaci těch možností eh, reklamy, což je v podstatě jeden z cílů této regulace. To znamená, že samozřejmě hovoříme o něčem, co eh, rozšiřuje možnosti financování pro tyto poskytovatele. Nicméně ale je třeba zajistit, aby tato reklama nepoškozovala spotřebitele právě v těch jaksi nejistěženějších časových pásmech eh, během toho prime timeu a to je důležité eh, zohledňovat. A proto si myslím, že smysluplná je regulace toho, aby právě v tomto prime timeu nedocházelo k nadměrnému soustředění či nadměrné koncentraci reklamy. To znamená, na jedné straně ano, samozřejmě je třeba respektovat to jako možný nástroj financování, ale na druhé straně je třeba zohledňovat ochranu spotřebitele. Nicméně, ale je třeba si uvědomit, že takováto eh, regulace také eh, omezuje do určité eh, míry také integritu držitelů autorských práv. To znamená, že tady hovoříme o možnosti jaksi další debaty. Co se týče obsahu, tak já si myslím, že všechny státy, eh, členské státy Evropské unie podporují jaksi ty nové možnosti či zlepšení eh, možností eh, reklamy v rámci mediálního průmyslu. S jakém, jakým způsobem by se to mělo odrazit či dotknout právě lineární televize? Ještě nevíme, protože diváci se většinou reklamně vyhýbají a vlastně jenom částečně si vybírají také ty poskytovatele služeb na, požádo, na požádání právě na základě toho, jakým způsobem tedy oni pracují s tou reklamou. Takže já si myslím, že v každém případě by to mohl být jeden z důležitých aspektů. Méně přesvědčující v, té, v tom návrhu komisy u harmonizované regulace je to, že tam vlastně nejsou vůbec žádné kvantitativní, žádná kvantitativní omezení právě pro ty poskytovatele služeb na požádání. To znamená, že tady si musíme třeba uvědomit, že to je průmysl, který v podstatě je hodně na vzestupu a teď si představte, že právě u tohoto průmyslu se vůbec nehovoří o nějaké možnosti eh, regulace a je třeba si uvědomit, že v takovýchto případech my musíme uživatelům minimálně eh, poskytnout možnost, jak si zablokovat si či kontrolovat si, sebe regulovat nebo sám si regulovat právě možnosti eh, reklamy. Eh, to znamená, jakým způsobem tedy, protože tady si uvědomte, že právě u těchto poskytovatelů se vůbec o žádné možnosti takovéto množstevní regulace nehovoří. Co se týče liberalizace umistování produktů, tak tady si myslím, že zatím se skrývá mnoha nebezpečí a tady eh, potřebujeme iniciativu komise. V první řadě musíme, či vítám to, že e, v komisním návrhu se již hovoří o poskytovatelech služeb na požádání. Nicméně ještě není zcela jasné, zdali všechny služby na požádání, včetně tedy e, kanálů YouTube, jsou pokryty touto směrnici, protože tady se hovoří o službách, ale hovoří se tady o komerčních službách jako takových. Spousta uživatelských kanálů pod to nespadá. A to se týká e, nabídek, které se se orientují na uživatele a hlavně tedy také mladé uživatele. Takže já nevím, například ty takzvané product holds, ještě nemáme žádný vůbec, žádné, jaksi německý, německý eh, překlad. Takže ty takzvané tutoriály, návody a ty takzvané product holds což jsou formáty, které velmi často lze eh, stáhnout bezplatně. A chci říci, že a tady eh, se nehovoří o komerční aktivitě těch poskytovatelů eh, služeb. To znamená, že tady ve chvíli, kdy hovoříme o spotřebitelských programech, tak to je něco, co u čehož v podstatě ten rozsah působnosti či eh, ty programy, které tento výraz pokrývá, je opět jaksi daleko větší. To znamená, že samozřejmě je důležité se podívat i právě na tyto eh, kanály protože tady právě ten, eh, ta nabídka je stále širší a širší. Co se týče zákazu sponsoringu či zákazu umistování eh, produktů, tak tady to je třeba zcela jasně také nastavit eh, pravidla a právě proto potřebujeme také pozměňovací návrhy, jako je 31, 35 a 30, a 70, 75. Já si myslím, že to jsou pozměňovací návrhy, které si myslím velmi zásadně, pardon, šlo o pozměňovací návrhy 72, 73 a ne 75. Jsou to tedy návrhy, které zásadně mohou vylepšit eh, komisní návrh. Co ještě není zcela jasné z toho návrhu komise, eh, je to, proč u těch videoplatform se hovoří o regulaci sponsoringu, ale ještě se tam vůbec nehovoří o pravidlech, které by měly regulovat umistování produktů. Takže co se týče umistování produktů, tak to je zcela jasné kritérium, podle něhož se eh, stanovuje také kvalita tohoto vysílání a těchto programů a samozřejmě je jasné, že v tuto chvíli eh, ty, ta tady v podstatě ta možnost umistovat produkty podle zájmu spotřebitele je obrovská což eh, samozřejmě také eh, podporuje vlastně výrobu či generaci eh, programů, které se řídí právě takovým tím mainstreamovým vkusem a v podstatě zabraňuje podpoře či většímu rozkvětu programů, které by byly více namířeny na osvětu a vzdělávání. A tady si myslím, že je třeba k zodpovědnosti přivést i všechny soukromé objekty či eh, soukromé poskytovatele služeb. A právě tady k tomu máme také ten úvodní ustanovení číslo 38 eh, v, ve, správ, ve zprávě od zpravodajky Evropského parlamentu a také pozměňovací návrh číslo 70 k článku 9a. A co se týče k, to, k té odstupňované regulaci, to znamená opět Eh, něco, co vychází z toho návrhu komise. Ten návrh komise samozřejmě rozšiřuje eh, rozsah působnosti směrnice, díky tomu je také eh, podpořena konvergenci, což je přesně ten cíl, kterým se Evropská komise řídila. Nicméně samozřejmě ještě to není jaksi úplné, protože tady potřebujeme hm, jak si máme tady to odstup, tu odstupňovanou regulaci, Eh, protože tady máme určité odstupňování mezi různými poskytovateli různých služeb, jako jsou například ty mediální služby, které mají určitou redační povinnost. Potom máme tady tu oblast těch takzvaných videoplatform, u kterých neexistuje žádná redakční zodpovědnost, nicméně u nich existuje ta volitelná a jaksi vedoucí přístupová kontrola. A tady jde přesně v podstatě podstatě odpověď na, to, na tu naší otázku, jak formulovači definovat vlastně tu zodpovědnost. To znamená, že ve chvíli, kdy tady existují nějaké, té, nějaké ty kontrolní redakční mechanismy a poté ta oblast těch toho obsahu vytvořeného uživateli, tak tady v podstatě je to něco, co v tom návrhu komise úplně chybí. A proto si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které se toho týkají, jsou velmi důležité, jako například návrh 35 a 73 a poté, jak si to vyšt, ten postanovení toho vyššího stupně eh, pro, urči, pro všechny mediální eh, služby, eh, to znamená článek 11 a článek 20, to je zcela zásadní. Dále některé věci, které se tady vůbec nezmiňují, tak to jsou různé platformy, uživatelská plocha, eh, internetové online hry, které jsou samozřejmě velmi atraktivní pro umistování produktů. A já jsem to pochopil tak, že ten návrh vlastně má nebo by měl mít omezený dosah i v souvislosti s tou eh, současnou směrnicí. Nicméně pokud my chceme se orientovat více na budoucnost, tak si si musíme uvědomit, že určité oblasti se tady v této směrnice, směrnici vůbec nezmiňují, ale měly by tam být, protože opravdu té bezprostřední budoucnosti budou hrát velkou roli celkově můžeme říci, že tady převládá ten pocit, že eh, celý ten mediální svět se vyvíjí velmi rychle a ty regulační kapacity v podstatě nestíhají. A chci eh, říci, že tady máme samozřejmě ten ehm, kontaktní výbor, máme tady skupinu ERGA, nicméně si myslím, že tady v tom návrhu chybí základní principy samoregulace. A proto mám já určité pochybnosti, zdali tedy ta, ten dohled a kontrola ze strany institucí a jejich zmíněných subjektů bude dostatečná. A ještě dvě maličkosti bych rád zmínil které se týkají těch pozměňovacích návrhů, takže integrita signálu a těch tzv. single spots. U těch single spots eh, musím říci, že trošičku pochybuji o tom, zdali je to opravdu smysluplná regulace, zdali to spíš nepodkopá, nepodkope jak si tu ochranu spotřebatele. Co se týče integrity signálu, tak tady já chápu, jak si to pozadí, to, ten kontext. Myslím si, že to odpovídá skutečnosti. Myslím si, že to bude jaksi velmi složité, jak se naformovat předpis, který eh, samozřejmě bude odpovídat zároveň také autorskému právu, protože víme, že autorská práva vycházejí také eh, z předpisů WIPO a my víme, že i WIPO má již v tuto chvíli již aktuální předpisy týkající se integrity signálu. To znamená, že také zároveň je třeba si uvědomit, že tady nemůžeme nastavovat předpisy či eh, pokyny, které budou eh, ze strany členských států jednoduše nesplnitelné. To si myslím, že by smysluplné nebylo. Děkuji. Prosím, eh, respektujte řečnickou dobu, protože opravdu nemáme dost času. Takže ta řečnická doba je 15 minut. Potom tedy teď budeme mít eh, eh, nejprve možnost klást otázky a eh, potom odborníci odpoví a potom budeme mít další panel. Teď Petra má slovo, prosím, mnohokrát děkuji oběma referentům. To bylo opravdu zajímavé. Profesore Pfeiffer, já rozumím vaší kritice a je jasné, že prostě některé oblasti eh, nemohly být smysluplně začleněny do té eh, směrnice, jako například video sharing platform, video on demand platform, všechny mm, typy eh, platform, které už jsou integrovány do televize, které se tomu, tomu věnuje jinde. Vlastně jsme nenašli nějaké žádné vhodné palení, řekněme, jak by to smysluplně eh, se dalo eh, dostat do rozsahu, abychom se vlastně dostali k nějaké zásadní regulaci platform. Pokud byste tedy měli nějakou myšlenku toho, jak bychom to smysluplně mohli dostat do této směrnice o audiovizuálních mediálních službách, tak eh, určitě eh, vás o to poprosím, abyste se s námi o to podělili. Eh, bohužel komise žádné skvělé myšlenky v tomto smyslu neměla. Takže opravdu, pokud vy máte nějaké nápomocné návrhy, jak bychom to do té směrnice ještě mohli dostat, Možná bychom to spíš měli regulovat přes tu směrnici e-commerce, eh, tedy o elektronickém obchodě nebo o tele- eh, telekomunikačním balíčku nebo přes jiné směrnice. Ale ono v podstatě mm, prostě nebylo to jednoduché to sem dostat. A co se týče toho, jak jste eh, poukazovali eh, na reklamu a na to, že bychom měli poukázat na nabídky, takzvané user-generated content, to znamená, někde na YouTube prostě nějaká mladá dívka představuje nějakou kosmetiku, mm, Úplně to není reklama, ale přeci jenom se dá tušit, že možná třeba nějaký velký kosmetický koncern tuhle tu dívku trošku sponzoruje, tak v podstatě jak tedy sponsoring, tak eh, product placement musí být viditelný. Je potřeba, aby všichni věděli dobrá, tohle to je reklama, není to úplně objektivní uh, představení prostě téhle té dívky, která si jenom myslí, že je tahle ta kosmetika skvělá. Takže eh, tohle je potřeba odlišit. Je potřeba jasně říci, že potřebujeme mít jasná pravidla pro všechny hráče. Altre domande? Další otázky? Jednu otázku položím i já. Um, Ono je opravdu zajímavé eh, zamyslet se nad tím, jak bychom to mohli vlastně eh, rozšířit v budoucnosti, jak bychom do toho potom mohli zapracovat nové technologie, které teprve vzniknou. Eh, prostě myslet na věci, které ještě v dnešní době neexistují, které je potřeba teprve definovat. E, další zajímavá věc jsou také sociální sítě. Měli bychom tam něco dělat s obsahem? Tady mám na mysli konkrétně třeba Facebook, ale i další. Potom třeba aktivní hosting otázky eh, copyrightu. A Tady jsou prostě věci, které eh, třeba eh, tam je určitá mezera mezi nimi a možná bychom se měli zamyslet nad vytvořením nějakého přemostění, taky ten web hosting. Možná už je to něco, co je třeba trochu překonané. Ještě seberegulace, koregulace. Myslíte si, že je nějaká oblast, kde je nutné eh, pomocí pravidel zajistit větší bezpečnost, to znamená něco, co bychom měli mm, stanovit ve směrnici, něco, co je nezávislé tedy eh, na členských státech? Eh, prego, Trupel. Paní Trupel, prosím. Děkuji. Já se ještě vracím k tomu příkladu eh, toho videa, který vytvoří nějaký uživatel, eh, který potom podporuje eh, tu kosmetiku. To je opravdu praktická otázka z normálního života. Čí rolí je tohle to kontrolovat? Je to uživatel samotný nebo platforma? Pokud je to ta platforma, tak funguje to. Můžete k tomu eh, říct si trošku více, prosím? Co to prostě znamená v každodenním životě? Já začnu eh, otázkou paní zpravodajky. To znamená, jak bychom mohli ty platformy ještě dostat do té směrnice? Ono samozřejmě hodně záleží na pojmu redakční zodpovědnosti. Už bylo řečeno, že tenhle ten pojem není tak jasný, jak byl třeba před deseti lety. Máme hodně výběrových procesů, které vlastně i na úrovni eh, uživatele výběru kanálů, eh, propojení produktů v oblasti eh, mediální nabídky, který má třeba nějaký poskytovatel. A my možná ještě zažijeme, že k tomu padnou i rozhodnutí soudního dvora, která eh, budou vnímat eh, redakční zodpovědnost trošku šířeji, než tak, jak jsme to vnímali v tom ještě nekonvergovaném eh, mediálním světě. My si tedy musíme být jistí tím, že to, co vnímáme jako redakčně zodpovědné, tím vlastně bude i za deset let. A to znamená, že nám z toho třeba v období eh, výhledově deseti let nevypadnou celé rozhodovací bloky. A mm, kromě toho také se hodně eh, diskutuje v českých zemích o eh, těchto platformách. Je to poměrně kontroverzní, takže pokud já teď tady předložím třeba tři návrhy, můžou, je těžké prostě mm, nalézt řešení na všechny ty problémy. Na to nemám dost času. Druhá věc s tím souvisí, to jsou ta sociální média a vlastně i otázka té seberegulace a koregulace, spoluregulace. My tedy máme tedy služby eh, video, video platform, a když se tedy to snažíme nějakým způsobem spoluregulovat, musíme vědět, na základě jakých eh, principů taková ta seberegulace, to znamená zakazování, vymazání, nějaké takzvané flag, flagging, to znamená, že se to vyč, na to poukáže. Eh, tyto principy ještě úplně nemáme a já se tedy bojím, že i ehm, to zasahuje vlastně až eh, do oblasti ehm, podněcování k nenávisti, eh, vlastně lidské důstojnosti. A tady tohle to jsou témata, která ehm, jsou těžká a je potřeba je řešit. Vlastně může to vést k tomu, že přehnaně budeme vymazávat obsahy, a nebo eh, naopak budeme příliš opatrní při mazání obsahu. A já tady eh, vlastně vnímám jenom šanci, že ta spoluregulace bude fungovat tak, že regulační orgány budou mít dostatečné zbraně v rukou proto, aby vlastně také eh, si vyžádali účinnou spoluregulaci z těch zainteresovaných stran. Možná to vlastně odpovídá i na obě otázky. Jak už jste eh, říkali, eh, vlastně kolega zodpověděl většina těch otázek. Tak já ještě řeknu něco k tomu, jak bychom se k tomu mohli postavit. Pokud ponecháme tu, e, tu redakční zodpovědnost tak, jak je, to vlastně už samozřejmě není ta tradiční forma redakční zodpovědnosti. Možná bychom to mohli vyjasnit v těch úvodních ustanoveních, ale samozřejmě je tam určité nebezpečí, protože ta redakční zodpovědnost má historii. Takže řešením by mohlo být, že platformy jsou někdy me, někde mezi telekomunikačním balíčkem a balíčkem pro elektronický obchod a také AVMST. mohli bychom se tedy zamyslet nad tím, že eh, zavedeme některé mm, základní principy, které, eh, se budou, které budou platit pro poskytovatele služeb a ať už eh, jsou, spadají pod jednu směrnici, druhou směrnici nebo více směrnic. To znamená, byl by to horizontální přístup ve všech směrnicích, možná bychom tedy mohli začít právě v té audiovizuální směrnici. A já to vysvětlím. Redakční zodpovědnost znamená, že někdo rozhoduje o tom, jaký obsah se bude šířit. A jsou prostě některé zásady, které potřeba zvážit. V minulosti bylo e, potřeba mít e, vyvážený e, přístup, to znamená, museli jste uvést názor také druhé strany. To už dnes tolik neplatí, ale ten nediskriminační přístup, také možnost přístupu k, t, k tomu kanálu někde mezi eh, produkcí obsahu a tím um, sledováním obsahu, na tom někde bychom se mohli eh, dohodnout na čtyřech, pěti zásadních um, přístupech, jako, jako jsou třeba rovné příležitosti. Eh, také bychom ale mohli mít technické věci, že technický poskytovatel rozhodne v tom smyslu, že nebude diskriminovat uh, vůči některému obsahu, který pochází třeba od jiného poskytovatele, ale mohlo by to také vlastně platit na konkrétní obsah. To znamená, máte platformu, kde tedy, eh, jako třeba video sharing, sdílení videí, kde se zajistí, že přístup na tu platformu není omezen pouze pro eh, poskytovatele, které jsou silní finančně, ale prostě eh, mají tam přístup i jiní. Možnosti tedy jsou, ale samozřejmě by to znamenalo obrovský krok ku předu v tom smyslu, že když se snažíme integrovat některé zásadní principy, které potom mají odlišný dopad, eh, v, na základě toho, ve které směrnice jsou uh, uvedeny. Ale potom máme třeba ty služby o sociálních službách. My je v podstatě vůbec nemusíme ani zmiňovat jako známou kategorii, ale pokud hrají stejnou roli jako v tom tradičním smyslu eh, hráli eh, poskytovatelé telekomunikací, tak v tom stávajícím smyslu je to právě ta platforma eh, pro sdílení videí. My samozřejmě máme to jasné vymezení, že to musí být audiovizuální, Takže ty um, sociální sítě tedy musí mít možnost šířit audiovizuální obsah, ale to se čím dál více tedy děje. A ještě kdo to bude kontrolovat? Já si myslím, že pokud to pravidlo už je tam stanoveno, a tím se vracím k té extratoriální aplikaci, tak pokud je tam to pravidlo, tak to je vlastně první krok. Druhý krok je, co se stane, když se někdo neřídí pravidly a tam opravdu to může být eh, odlišné. Máme tedy tuhle tu platformu sdílení videí a tam jako služba, pokud nemají dostatečnou službu eh, vysvětlení uživatelům, nebo te, technické formě, jak se to e, uploaduje, pokud tam není jasné pravidlo, které je dostatečně jasné, pokud tam není tedy možnost pro poskytovatele se nějak zapojit, eh, zastavit nějaký obsah, pokud nevy, neplníte tato kritéria, tak už to je vlastně způsob, jak říci, oni eh, úplně neporušili, ale neměli dostatečné pojistky, že k tomu porušení nedojde. Takže právě proto tahle ta platforma pro sdílení videí se dostává do oblasti dosti nezodpovědné. A to by se dalo tedy mm, e, e, nějak regulovat, zřejmě ne v té směrnici, ale prostřednictvím regulačních orgánů. Oni by měli pravomoc na, to, na, na toto dohlížet. A vlastně se to děje už dnes. Ten případ, který jsme právě e, diskutovali, ten stávající rámec, umožňuje členským státům, aby podnikly kroky proti některým poskytovatelům, či službám, které poskytují takovéto eh, komerční komunikace. V praxi se to většinou neděje, protože ty eh, regulační orgány dělají jiné věci, ale není to nemožné. Já bych příliš nezdůrazňoval otázku, jak eh, probíhá to vymáhání, protože to bych nechal těm regulačním orgánům. A poslední věc, ano, spoluregulace je eh, lepší než čistá eh, seberegulace, protože tady vlastně tady aspoň máme nějakou druhou vrstvu regulace, která ještě může vstoupit do hry, pokud eh, se tedy někdo nereguluje sám pokud tedy ta seberegulace neprobíhá ideálně. A také tam samozřejmě může docházet k nějaké formě spolupráce na evropské úrovni, například třeba upozorňování na ty obsahy, eh, co se týče mladistvých. Eh, řada členských států měla podobné nápady, jak upozornit na obsah, který je nevhodný pro nezletilé. A teď vlastně samozřejmě jde o to, aby regulator rozhodl, že eh, zda chtějí mít pouze národní řešení nebo se chtějí napojit na nějaké evropské. Thank you so much. Molto interessante condivido alcune delle proposte. Děkuji vám, bylo to velice zajímavé a souhlasím s některými vašimi návrhy. Spravodajové ušli poměrně dlouhý kus cesty, odvezli mnoho práce, ale je pravda, že patrně potřebujeme více jistoty ohledně pravidel, principů a procedur. a e, jsem si e, jistá, že budeme muset postupovat velice opatrně. A nyní e, dám slovo třem dalším řečníkům v dalším panelu. And so, I invite here today. A další tři experty, tedy vítám. Je to Jeremy Olivier, z Ofcom, ředitel eh, strategie internetové politiky, který nám nastíní pohled eh, regulátora, zejména na nezletilé. Dále paní předsedkyně Erga, paní Madeleine de Kock, bude hovořit o své roli a o roli národních eh, regulátorů. A konečně nepřišel pan Moledo, ale místo něj eh, Mia Algren z European Disability Forum. Už proběhly schůzky se zpravodaji, už jsme se setkali v tomto výboru. Hovořili jsme o přístupnosti obsahu. Já vím, že musíte stíhat vlak, takže prosím, dávám vám slovo jako první. Eh, děkuji, jsem velice ráda, že jsem tu. Eh, děkuji za Evropské fórum osob s postižením a chtěla bych hovořit o problému přístupnosti. Eh, jak možná víte, Evropské fórum pro osoby s postižením je zastřešující organizace, která zastupuje asi 80 milionů Evropanů s postižením. Je to organizace založená na lidských právech. Úmluva o právech osob s postižením, to možná nevíte, ale je to první e, úmluva, která se týká informačních technologií. E, Evropská unie e, ratifikovala tuto úmluvu právě tak jako 166 států na celém světě. Poslední, kdo ratifikoval, je Island poměrně nedávno. Přístup k médiím podle této úmluvy je ničím nepodmíněným právem které se týká možnosti těšit se svobodě projevu, protože pokud nemáte přístup k informacím, nemůžete se plně účastnit života ve společnosti. Je tedy jasné, že produkty a služby přístupné veřejnosti musí být přístupné všem. To se týká veřejných i soukromých poskytovatelů a je zapotřebí vyvinout minimální standardy Další slide, prosím. Jak všichni víme, článek 7 současné směrnice AVMS požaduje eh, postupné zpřístupnění eh, o zrakově a sluchově postiženým osobám. A některé oblasti týkající se přístupnosti eh, jsou také začleněny v balíčku o telekomunikacích, jako je požadavek interoperability a spolupráce. Všechna tato nařízení jsou ale poměrně měkká. A e, v našem fóru jsme měli poměrně e, obavu z toho, když komise vyněla článek 7 ze směrnice a také když e, výbor pro kulturu oddělil toto, tuto směrnici od Evropského aktu přístupnosti. A já bych chtěla vysvětlit, proč oba tyto legislativní akty jsou potřebné. Tady bych vám chtěla ukázat ten, ten, ten obrázek nalevo když si napíšete, když napíšete do vyhledavače osoba s postižením, tak eh, získáte obrázek eh, nesnad ani člověka, jenom někoho neviditelného na vozíčku, černobílý obrázek, pouze vidíte, že tam někdo sedí. Eh, to je taková představa o postižení. A pokud napíšete televizní diváci, tak vám to ukáže čtyři nadšené fotbalové fanoušky u televize. Ale možná, že jeden z nich je dyslektik, druhý z nich má sluchové postižení. Zkrátka je potřeba si uvědomit, že přístupnost je pro některé eh, osoby nutná a že je prospěšná všem téměř. Eh, k tomu se ještě vrátím později. Eh, domnívám se, že na celém světě je demografická situace je taková, že lidé stárnou, ale zároveň eh, jsou čím dál aktivnější a více se zajímají o informační technologie. byly vypracovány určité studie v roce 2013 na poput Evropské komise, ze kterých je vidět, že, přístupný že přístupného obsahu přibývá díky tomu nařízení, ale stále jeho málo. Například titulky. Ve většině evropských zemí eh, existují titulky, ale někdy jsou využívány pouze omezeně pro přeložený obsah, jiné mají poměrně nízká čísla. Francie, eh, Nizozemí a Spojené Spojené království, ale hlásí 100%. To je obrovský rozdíl. Pokud jde o znakový jazyk, tak v mnoha zemích vůbec neexistuje. A pak to máme zářný příklad v Evropě a to je Portugalsko. Portugalsko má tři eh, kanály eh, se 7 až 16 eh, obsahu ve znakovém jazyce. Jak je to možné? K tomu se ještě taky vrátím později. Pokud jde o eh, audio komentář, tak tady jsou ta čísla stejná. V některých zemích eh, to neexistuje vůbec, nebo jeden až dva pořady ročně. Jenom si představte, že se můžete dívat na jeden až dva pořady ročně. Ale eh, audio komentář se značně rozrůstá, přibývá ho a tady vede Spojené království kde několik poskytovatelů mediálních služeb, veřejných i komerčních, přesahuje eh, z kvotu stanovenou nařízením eh, poměrně značně. Podle některých zpráv 15 až 24 Potom e, něco, co se příliš nemonitoruje, e, to jsou mluvené titulky. Můžete jaksi poslouchat titulky v případě, že je nemůžete číst. E, to je požadavek ve Finsku, je to jedno z nejlevnějších řešení, to se zatím ještě nesleduje. Když jsem ukázala ten obrázek, tak tady vidíme určité ikony a ty nejsou v Evropě standardizované. Takové to se používají v mé zemi, Švédsku. Když hovoříme o přístupnosti, vždycky hovoříme o kvantitě, kvalitě a nákladech. Já bych vám chtěla uvést eh, dobrý příklad eh, malého místního kanálu katalánské televize, která je dvojazyčná, eh, která je schopná vytvořit titulky na míru a jsou to titulky k, pro sluchově postižené, které obsahují i popis zvukových efektů a tak dále a dává uživatelům možnost změnit velikost písma, jeho polohu, pozadí a tak dále. Dělají živé titulky asi z 80% obsahu a cena je méně než 1 euro za minutu. A podle určitého výzkumu v, ve Španělsku je to 57 eurocentů za minutu. E, takže opravdu je možné s tím něco dělat. Také u audiokomentáře jsou to e, průkopníci mají zhruba 1000 hodin za rok a denně tlumočení do znakového jazyka. Takže to je možné. A zase Portugalsko, pokud jde o znakový jazyk, posiluje eh, celosvětová eh, řešení, eh, kde můžete sledovat pořady v portugalštině v různých částech světa z roku 1998 je velice tvrdé nařízení, ale přesto oni překračují ty stanovené limity, přestože jde údajně o nejnákladnější eh, službu zpřístupňující obsah. Pak eh, tu máme další studii od EPRA, Evropské platformy eh, regulačních agentur a tato studie obsahuje velice zajímavé srovnání toho, eh, jak jsou ta nařízení v Evropě rozdílná. Některá požadují, eh, aby bylo možné propagovat službu. Představte si, že máte eh, ty, ten jeden nebo dva pořady ročně například. Pak e, jsou tu také řešení pro dodatečné financování. Například v mé zemi, ve Švédsku, pokud chcete státní příspěvek na film, musíte mít titulky. E, takže potom e, ten, kdo film vysílá, opatří film titulky nebo audiokomentářem a nestojí ho to vůbec nic. Takže nárůst poptávky je velice důležitý. Teď přejdu k dalšímu slajdu. Tady se dostávám k důležitosti eh, regulačních agentur, těch monitorovacích agentur, protože to jsou eh, klíčová místa. Máme komparativní studii od EPRA, o které jsem se už zmínila, Eh, je to síť, která také šíří aktuality o tom, co se děje a potom eh, ERGA, která se tu představí o něco později. Tam má teď Task Force pro přístupnost. Eh, co vlastně dělají? Zkoumají hodnotový řetězec. Jak víte, v některých eh, místech je možné mít nějakou zpřístupňující službu, jako například mluvené titulky, které ve Švédsku eh, existují o, eh, do roku 2004. K tomu potřebujete dva setup boxy a uživatelé nezvládají takovýto komplikovaný systém, takže k uživateli se to nedostává. To je problém týkající se standardů, povinných požadavků a spousty dalších věcí. Takže to je jeden z důvodů, kde je potřeba Evropský akt o přístupu dostupnosti, abychom zajistili, že ten vyprodukovaný obsah se opravdu dostane ke spotřebiteli. Dalším příkladem jsou titulky. Tady máme problémy s titulky, samozřejmě o tom všichni víme. Jestliže ta eh, rychlost titulků je tak vysoká, že to nestíháte číst, nebo pokud eh, jsou velká spoždění mezi eh, mluveným slovem a tím, co čtete, pokud odezíráte zertu a pomáháte si tím, tak vám je to k ničemu a veškeré to úsilí přijde vníveč. Musí se to nějakým způsobem dostat ke spotřebiteli. Proto monitorování celého řetězce je velice důležité. Existují dobré příklady, které lze šířit tady vlastně nemáme na výběr z hlediska lidských práv. Ta ratifikace umluvy to od nás žádá. Další slide, prosím. Podívejte se na eh, americké předpisy pro přístupnost médií. Tady máte na obrázku Obamu, který eh, podepsal eh, zákon CVAA, přístupnost pro 21. století v říjnu 2010, který znamenal obrovský pokrok. Je to značně odlišná legislativa, protože je progresivní. Je progresivní co do kvót a co do rozsahu. Takže například eh, pokrývá Netflix. A Netflix, Netflix teď eh, žádá o popisy a získává je v rámci skupování. To by mohlo být k, dispozici Evropanům, kteří hovoří anglicky, ale těm, e, kdo nemluví anglicky, to patrně nepomůže. Dále e, online vzdělávání. To by mohlo být značně prospěšné všem, protože pokud máte metadata, titulky, tak je možné vyhledávat ve videu obsah a dostanete se přesně do určitého místa, kde nějaké slovo zazní. To eh, máte v Itálii, pokud vím. To je velice dobré, můžete tímto způsobem eh, vyhledávat i v audiokomentáři, nedávno jsem slyšel. Takže s tím se také pojí eh, mnoho dobrého, kromě toho, že lidé se tímto způsobem mohou učit že faktorem úspěchu eh, je vymáhání, zprávy o monitorování a eh, dobré eh, mechanismy. To by samozřejmě vedlo k obrovskému poklesu ceny, protože pokud je vysoká poptávka, tak ceny jdou samozřejmě dolů. Chtěla bych skončit v pozitivním duchu, protože regulace může být také hnacím motorem inovace. V budoucnosti nebo i teď máme eh, aplikace, které eh, umožňují přístup k titulkům, audiokomentáři, můžeme si nasazovat brýle, eh, kde vidíme tlumočení do znakového jazyka a tak dále. Takže technologie může změnit přístupnost z problému v příležitost. Budeme mít řešení šitá na míru pro všechny a teď bych se chtěla vrátit k těm fotbalovým fanouškům na začátku, protože znakový jazyk to je opravdu obraz, to je dodatečný obraz a tam by se dala dát na ně, nějaký, další, nějaký další obraz, záběr vašeho oblíbeného hráče Ibrahimoviče například a audio komentář, to je dodatečný zvuk. V tom případě proč, si nemů, proč byste neměli mít možnost pustit si svého eh, oblíbeného komentátora místo audio komentáře? Můžeme to využívat jednak pro ty hodnoty, které chceme chránit a jednak pro komerční účely. Otevírá to dveře novým službám a novým pracovním příležitostem. A poslední eh, slide. Snažím se jít rychle, abych nestrácela čas. Eh, samozřejmě je potřeba, eh, aby legislativa odpovídala demografii, informačním technologiím, sociální soudržnosti a lidským právům. Takže eh, silnější požadavky na přístupnost, které navrhujete ve směrnici AVMS, jsou důležité k tomu, aby přístupnost byla faktorem v, ve výrobním řetězci, aby se to nedodávalo až úplně na konec, Eh, ale aby se s tím počítalo od samého začátku. Evropský akt přístupnosti musí pokrývat audiovizuální média a celý jejich hodnotový řetězec, protože pokud ne, eh, tak riskujete to, že vaše produkce se nedostane až ke spotřebiteli. Monitorování přístupnosti, jak už jsem říkala, je důležité z pohledu uživatele, Pokud naplňujete na 100% kvóty, ale nedostane se to k uživateli, tak si myslím, že to nikomu neprospěje. A chtěla bych také eh, vyzvat k eh, větším výměnám zkušeností mezi stakeholdery a výzkumníky protože Evropská unie by mohla být světovým lídrem v přístupnosti médií. Máme situaci eh, mnoha jazyků, mnoha různorodých zemí. Z toho bychom mohli hodně těžit. Máme hodnoty sociální soudržnosti. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji. Děkuji. Je také velmi důležité, abychom dnes, když slavíme Den jazyků, abychom připomněli i znakovou řeč, která je velmi důležitá. Takže v tuto chvíli díky vašemu příspěvku je to téma, které se stalo středem naší pozornosti a zpráva našich paní zpravodajek na vaši řeč také neza, na tuto řeč také nezapomněla. A samozřejmě musíme tu strukturu udělat tak, aby byla opravdu co nejúčinnější. A, a je důležité, abychom se tady těch základních principů mnohojazyčnosti drželi. Já vím, že musíte odjet na letiště, takže v tuto chvíli hned předávám slovo panu Oliviermu, který je členem britského dohledová orgánu OFCOM a bude hovořit o otázkách nezletilých. Já děkuji velmi tomuto výboru za to, že mě pozval na vaše jednání. A jsem opravdu velmi rád, že jste se rozhodli vyslechnout můj názor. A děkuji za to, že jste nám dovolili, abychom k vám přijeli a pohovořili o našich praktických zkušenostech. To znamená, jakým způsobem pracujeme my a jakým způsobem se snažíme ty věci prosazovat tak, aby fungovaly. Ovkom je v podstatě takový konvergenční regulátor, to znamená, že se zabývá různými oblastmi eh, telekomunikací. Samozřejmě, že se drží o také principu neutrality a také eh, dalších základních eh, pravidel. Chci hovořit o třech základních věcech. V první řadě chci hovořit o rozsahu působnosti AVMS my si myslíme, že tady existuje určitá nejistota, která se netýká tolik toho textu samotného, ale spíše těch úvodních ustanovení, což v podstatě pro nás eh, je zásadní, protože my potřebujeme vědět hlavně, jaký to bude mít eh, jaksi dopad na reálnou situaci. Dále s dalším důležitým tématem je právě ochrana nezletilých, protože my chceme tady opravdu tento váš návrh mm, podpořit, protože já si myslím, že to by podpořilo a posílilo ochranu nezletilých v celé Evropské unii. A dále v souvislosti s tím návrhem vašeho výboru, tak ten eh, tady navrhuje v podstatě jeden společný náro, na rámec tedy, pardon, pro ochranu nezletilých eh, a zároveň tady také eh, v podstatě vytváří nové platformy. A my si myslíme, že právě tato, jak si toto zdvojení by mohlo to celé trošičku zamást. A já si myslím, že to je velmi důležité a je třeba také, abychom se drželi tedy té, eh, těch principů internetové otevřenosti, která je součástí té eh, regulace o neutralitě, o které jsem hovořil. A samozřejmě dále je třeba také hovořit o tom vysvětlujícím prohlášení eh, tohoto návrhu, které se týká právě těch edičních či editorských eh, rozhodnutí. Takže co se týče těch praktických eh, otázek, tady hovoříme o možnosti jaksi modifikace definicí a VMS. A my si myslíme, že tady nemůžeme používat ten výraz TV-like jako televize, jako TV. Vidíte to tady také na této průsvice. Takže Tady v podstatě hovoříme o té souvislosti s vysílacími službami. My si myslíme, že to je kritérium, které se v podstatě příliš ne, neprosadilo, nebylo příliš účinné, ale stejně si také musíme přiznat, že my závisíme nebo jak se jsme odvislí od těch o těch termínů, které máme například v původním ustanovení 21. To znamená, že tady hovoříme o masových médiích, a e, médií, která by neměla pokrývat neziskové aktivity. To znamená, že tady je třeba harmonizovaným způsobem stanovovat e, či lépe definovat ta e, kritéria. Potřebujeme konsolidovaný text a chci říci, že bez těch definic, bez těch jasných definic prostě se nepohneme dál, nebo budou to definice, které budou pokrývat služby, které pokrývat nechceme, anebo naopak nebudou pokrývat služby, které by měly. Eh, to znamená, že je eh, eh, tady si třeba uvědomit, že kdokoliv YouTube či kdokoliv jiný, jaký poskytovatel může v podstatě poskytovat audiovizuální mediální služby, ale chci vám říci, že si opravdu nemyslím, že my bychom měli tady jak si pokrývat úplně naprosto, naprosto všechno. Je to tedy třeba zcela jasně definovat. To znamená, já chci říci, my opravdu vítáme ty, ty návrhy v tomto Eh, textů. To znamená, že tady hovoříme o těch vysílaných programech a také o těch službách na požádání. Myslím si, že to také odpovídá tomu současnému eh, stavu technologie v tomto odvětví. A teď pár faktů. Naši věci a výzkumníci se touto otázkou zabývali a chci říci, že právě ty služby na požádání, oni vnímají jako něco, co zcela jasně úzce souvisí s těmi ostatními vysílacími službami. V podstatě to vnímají jako jedno. A Eh, chci říct, že tady všichni vycházíme z těch digitálních televizních platform a tyto platformy mají stejné sofistikované kapacity, eh, které vlastně eh, poskytují či nabízejí vlastně to, ty stejné způsoby, ty stejné kanály přístupňující obsah. To znamená, že tady, tady v podstatě hovoříme o ekvivalentních službách v podstatě. Je důležité si také uvědomit, že harmonizace v podstatě nějakým způsobem neovlivňuje schopnosti států zasahovat do tohoto odvětví, i když eh, někteří samozřejmě eh, každý jednotlivý členský stát si bude tyto odvětví regulovat trošičku jinak. to samozřejmě si každý stát tedy nastaví sám. Každý stát nastaví v podstatě tu míru možnosti ukazování například, já nevím, nevím otevřeně, erotických či sexuálních scén. Ale tady ty problémy nevycházejí právě eh, z těchto rozdílů eh, ale vychází v podstatě z toho rozdílného přístupu a těch rozdílných pravidel právě pro poskytovatele služeb na požádání. Protože tady hovoříme o kategoriích, které třeba nevyžadují nebo od kterých v tuto chvíli vůbec není vyžadována ochrana či dodržování určitých eh, pravidel. To znamená, ať už eh, členské státy přijaly jakákoliv pravidla, chci říci, že ten nejsilnější obsah musí vždy podléhat těm, těm nejsilnějším pravidlům, nejpřísnějším pravidlům. To znamená, že to by mělo být to kritérium, ze kterého budeme vycházet. A taková to přeshraniční pravidla potřebujeme právě pro ty služby na požádání. A třetí věc, které jsem se chtěl věnovat, tak ta vychází z našeho výkladu tohoto návrhu. To znamená, tady potřebujeme jednotné pravidlo. Samozřejmě nemusíte číst úplně všechno, co se objeví teďka na obrazovce, ale potřebujeme jednotné eh, pravidlo pro ochranu nezletilých a to pro oba, obě dvě ty oblasti. Já chci říct, samozřejmě, že ty poskytovatelé služeb eh, na požádání Eh, mají určitě jiné charakteristiky, ale pro nás jako regulátory ta redikční povinnost není pouze otázkou nějaké právní definice, ale je to otázkou také toho, kdo vybírá ty programy pro diváky. A to samozřejmě souvisí s tou zodpovědností za charakteristiky těchto programů. To znamená, že ti, kteří vybírají tyto programy pro vysílání, by měli nést zodpovědnost za ty programy, které vyborou, protože oni dopředu vědí přesně, jak jaký program budou eh, vysílat. My samozřejmě v tuto chvíli musíme vědět, že prostě tito lidé, kteří stojí za tímto výběrem, jsou těmi, od kterých musíme tuto zodpovědnost vyžadovat. A musíme udělat všechno pro to, aby oni si uvědomovali tu svou zodpovědnost ex ante za programy, které vysílají. A a co se týče tady toho návrhu komise, tak ten si myslím, že vychází z té zodpovědnosti ex post. To znamená, že tady eh, hovoříme jaksi o, té, eh, o tom přeskumu ex post u těch eh, poskytovatelů eh, služeb eh, na požádání. A, k tomu, a tudíž tedy může docházet k tomu, že se zpřístupní v podstatě velmi škodlivý eh, obsah, o něm se, se jak si dozvíme, až ex post. Takže ten eh, návrh Evropského parlamentu navrhuje v podstatě jednotný eh, rámec, jak pro AVMS, tak také pro ty poskytovatele služeb na požádání. A tady se hovoří také o tom, že u obou těchto poskytovatelů služeb v podstatě je třeba, nebo pro obě dvě tyto oblasti musí platit ta zodpovědnost ex ante. Tak a v kombinaci s tou rozšířenou definicí pro tyto eh, takzvané VSP, které se týkají samozřejmě i onlineových videí, tak to by se všechno mohlo v podstatě představit do něčeho, co bude opravdu jednotné a co bude zapadat do toho jednotného rámce. To znamená, že tak, teď mi to tady nefunguje a už to tady máme. Takže tady máme v podstatě nového, řekněme, toho hlídače pro ty poskytovatele služeb na požádání. Samozřejmě pro nás jako regulátory je, nebo musí být jasné, proč vlastně ta přísnější kontrola a dohled bude účinná či užitečná pro diváky. Samozřejmě, tady se dostáváme velmi často do konfrontace právě s těmi pravidly či předpisy té, toho nového zákonu o neutralitě, který jsem zmiňoval. To znamená, tady to je samozřejmě eh, dokument, který, či zákon, který Eh, zajišťuje neutralitu a také říká, že vy nesmíte být těmi, kteří budou rozhodovat o tom, co má a nemá být zpřístupněno. Takže možná tady ta ochrana právě té otevřenosti může být v souladu právě s tím, co navrhuje Evropský parlament v souvislosti, jak si s tím určitým dohledem nad internetem. Já teď neříkám, co je správné, co je špatné, ale v souvislosti s tím navrhovaným rozšířeným rozsahem působnosti a s tou zodpovědností, kterou budeme eh, vyžadovat, od všech, no tak je jasné, že tady prostě budeme muset najít nějakou zlatou střední cestu, musí, bude se to muset nějakým způsobem vykompenzovat na obou stranách, to znamená samozřejmě dohled na jedné straně, ale také zajištění neutrality a otevřenosti na straně druhé. A teď možná velmi krátce ještě k tomu návrhu Evropského parlamentu. Tady máme různé technické eh, možnosti, jak identifikovat či najít ta škodlivá videa se škodlivým obsahem. Já jako eh, regulátor musím říct, říci, že moje zkušenost je taková, že samozřejmě ta editorská, ta redakční zodpovědnost, to je něco složitého. Ale těžko se můžeme spolehat pouze jaksi na technologické nástroje. A některé příklady vám dám. Například v roce 2009 byl ve, velkém, eh, ve Velké Británii takový skandál, protože jeden novinář v podstatě našel Eh, našel video s dvěma mladíky, kteří v podstatě prostě propagovali zbraně. A já jsem si to video našel na YouTube, ale zároveň jsem našel tedy eh, jak si ten program, ze kterého bylo to video eh, vystřiženo a byl to program právě o problematice držení zbraní. To znamená, že to bylo to stejné video ve dvou zcela rozličných kontextech a mnoho z vás, prosím vás, to, ten další stránka, a jistě mnoho z vás víte, že v poslední době došlo k odstranění velmi známých fotografií z větnamské eh, války. Ale podívejte se tedy na tento obraz, na tuto fotografii která byla v podstatě odstraněna z toho důvodu, že v podstatě se na ní objevuje nahé dítě. To znamená, že můžeme tuto fotografii vnímat jako, řekněme, fotografii, na které se objevuje nahé dítě, ale zároveň je to také zcela zásadní fotografie fotožurnalismu. To znamená, že to je přesně to, kde, kde právě ty existující technologie jsou prostě krátké na rozhodování o tom, co je a co není škodlivé. Když tady hovoříme o té zodpovědnosti poskytovatelů služeb, tak eh, je třeba si uvědomovat ta rizika, která tady zatím eh, stojí. To znamená, že my tady nechceme být, řekněme, tím dohlížečem ex eh, ante. A za druhé, této riziko, které vychází z toho přesvědčení, že technologie to všechno odhalí a, vš, a v podstatě eh, postaví se všem výzma, výzvám a najdou řešení ve všech případech. Protože ta role toho do, do, dozorčího orgánu je opravdu velmi komplikovaná. Tak. Já, bych možná... Já jsem jenom chtěla říct jednu věc. Ono opravdu, tahle ta rovnováha eh, se nalézá eh, těžko, ale určitě ochrana nezletilých by měla být prioritní. Měla by tedy převážit nad ostatními prioritami. To znamená, potřebujeme nalézt rovnováhu, aniž bychom obětovali ochranu nezletilých. Dnes se tedy potýkáme s těmito výzvami a vidíme, že se nám úplně nedaří chránit nezletilé. My ovšem chceme eh, nezletilé chránit, takže je potřeba hledat cesty. A nyní eh, dám slovo zástupkyni Erga eh, paní de Koning. Pardon, de Kok Buning, která nám tedy lépe představí ergu a také její roli. Dámy a pánové, možná vás to trošku překvapí, ale já dnes budu hovořit o tom, jak je důležité zachovat eh, svobodná pluralitní média. A také, jak je erga podporuje. Tyto věci jsou opravdu relevantní i pro dnešní debatu o navrhované směrnici. Směrnice je obrovsky důležitá, protože ačkoliv je poměrně technická, tak v zásadě jde o ochranu hodnot, které jsou zásadně důležité pro Evropu, jako je například svoboda projevu, svoboda myšlení, náboženského vyznání a také právo na diverzitu. Tohle je všechno zakotveno také v Evropské umluvě o lidských právech a v Evropské chartě základních práv. Tak abychom chránili tato práva tak jak předpokládáme, potřebujeme mít svobodná média, protože takováto média nám poskytují možnost informovaně se rozhodnovat, také nám poskytují eh, pojistky eh, pro mm, naše vlády, tak aby opravdu se zodpovídali občanům. evropská média mohou fungovat a vzkvétat tehdy, eh, pokud ehm, nejsou ovlivňovány pouze jedni, jednou zainteresovanou stranou, ať už to jsou eh, komerční entity nebo stát. Evropská historie je plná příkladů toho, co se stane, když tomu tak není. Když jsou média umlčena. Potom malá skupina diktuje to, co víme a co můžeme vůbec říkat. Potom vláda či um, hospodářské síly eh, brání kritickým médium a eh, poskytují různé výhody eh, těm, kteří jsou tedy přátelští vůči takovéto vládě. To samozřejmě potom má devastující efekt na svobodu médií a vede to k eh, cenzuře, sebe eh, cenzurování a také to eh, zabraňuje občanům v tom, aby byli informováni. A tím se dostávám k roli regulátora, protože právě regulátor hájí integritu každého mediální, každé tedy mediální krajiny v každé zemi. E, e, média se řídí pravidly, která jsou nastavena v dané zemi, ale také zajišťují jejich, pravidl, e, jejich práva. To samozřejmě předpokládá, že média jsou funkčně i právně nezávislá. Nezávislá na vládách a také nezávislá na Evropské komisi. ani jedno z toho není eh, dané. Stávající směrnice, ku příkladu, eh, tam chybí jasná, jasný závazek pro členské státy, aby vytvořili nezávislé, nezávislé regulační orgány. A tím eh, potom je tedy, jsou vytvářeny jak, jakési strukturální slabiny v nastavení regulátorů, ať už je to záměrně nebo náhodně. A nedávné události v zemích, jako je Polsko, Chorvatsko, Řecko a také signály, které eh, máme od kolegů z Kypru, Bulharska a Rumunska, ukazují, že toto opravdu není jenom teorie. Eh, toto také odráží náš vlastní výzkum mezi členy ERGA co jsme objevili, by vám mělo dělat starosti, protože někteří regulátoři se museli potýkat s politicky motivovaným propouštěním členů svých správních rad. E, někteří regulátoři e, měli své pravomoci e, osekány ze strany státu a někteří legorátoři vůbec neměli finanční zdroje na to, aby řádně vykonávali své úkoly. Například v Řecku tři ze čtyř radních nebyli nahrazeni poté, co jim skončil mandát v minulém roce. A jejich e-mail už vůbec nefunguje. A to je od um, srpna. Tohle to má velmi negativní dopad na fungování regulátorů co místo toho potřebujeme, je poskytnout nástroje těmto regulátorům, aby mohli dobře vykonávat svou roli. Aby také měli, eh, potřebují také nezávislé zaměstnance a také finanční nezávislost. Naštěstí tato navrhovaná směrnice podniká kroky správným směrem, tak aby posílila eh, regulátory v Evropě. Eh, definuje nezávislost, definuje pravomoci a kompetence eh, vnitrostátních regulátorů a stipuluje, že mm, národní regulační orgány Eh, mají mít eh, adekvátní eh, pravomoci v oblasti vymáhání. Také tento návrh zavádí pravidla pro propouštění členů rady v tedy národního mediálního regulátora. Erga vítá tyto změny, protože nám pomohou zajistit eh, nezávislost a pluralitu eh, evropských médií. Myslíme si ale, že je možné udělat ještě více na podporu regulátorů. Ku příkladu Evropský parlament by mohl zvážit dodatek eh, k této směrnici, který by zajistil nezávislé jmenování, či nějaké postupy pro nezávislé jmenování ředitelů i členů těchto mediálních regulátorů, což eh, v tuto chvíli nemáme. Eh, myslíme si také, že ERGA eh, musí být nedílnou součástí této nové směrnice. ERGA, tedy abych, byla, abych to jasně řekla, nevytváří ani ne, neimplementuje politiky audiovizuálních médií. To je samozřejmě vždy v pravomoci Evropské komise, Evropského parlamentu a národních států. My ani nejsme nějaký eh, nastrčený orgán Evropské komise a ani nemáme ambicí stát se nějakým nadnárodním evropským regulátorem. My jsme nezávislí na všech na politicích a opravdu chceme dělat pouze to, v čem jsme dobří a sice pragmatické sdílení eh, zkušenosti a expertízy mezi evropskými regulátory, zatímco, eh, zatímco samozřejmě přitom respektujeme eh, národní rozdíly. Náš pracovní program na rok 2016 se zaměřuje na tři oblasti. Za prvé, poskytujeme poradenství Evropské komisi o praktické uplatňování eh, navrhované revize směrnice eh, dáváme hlavy dohromady, co se týče zkušeností v jednotlivých členských zemích, abychom přednesli praktické otázky, které mohou nastat ve chvíli, kdy eh, regulátor uplatňuje navrhovaná ustanovení. Také se zaměřujeme za druhé na ochranu nezletilých před škodlivým obsahem. V tady vlastně nám jde samozřejmě o také zajištění zdraví a blahobytu eh, všech eh, lidí. A eh, vlastně třetí oblast je pro nás obrovsky důležitá. To je ten takzvaný Evropský digitální toolkit. My tedy zase dáváme dohromady příklad nejlepší praxe a zkušenosti z členských zemí. A naše práce v podstatě takto e, přispívá k evropskému mediálnímu, e, k evropské mediální krajině. A zřejmě proto byla vůbec erga začleněna do e, samotného návrhu. ERGA tedy zajišťuje, že jednotliví regulátoři s její pomocí mohou poskytovat optimální výsledky a my také vlastně jim poskytujeme větší pravomoci a tím eh, posilujeme jejich nezávislost. Také nám jde o určitou harmonizaci eh, napříč Evropou, protože eh, pokud národní regulátoři spolu nekomunikují a nezdílejí svoji práci, tak samozřejmě ochrana evropských médií bude fragmentovaná a méně efektivní. Na druhou stranu chápu, že existují určité obavy, co se týče nezávislosti regulátoru a co se týče role ERGY. A já vím, že už v tomto smyslu byly předloženy i některé pozměňovací návrhy k samotnému návrhu. Například jeden pozměňovací návrh navrhuje, Eh, vymazání eh, podmínky eh, propuštění ředitele kolegia Národního regulačního orgánu, jenom pokud už nenaplní podmínky, které mají být naplněny pro vykonávání jejich povinností. To nám dělá starosti, protože v praxi, třeba v Chorvatsku nebo v, Polga, v Polsku, jsme zažili, že někteří členové rad jsou propuštěni z politických důvodů. Několik publikací a studií eh, opakovalo význam jasných pravidel pro nominování, jmenování a e, propouštění členů eh, těchto národních regulačních orgánů. Zdá se, že panuje určité zmatení o roli erga a také kontaktního výboru. Naše role jsou odlišné, ale doplňují se. RGA je platformou národních regulátorů, která nezávisle poskytuje poradenství Evropské komisi o praktickém uplatňování eh, ustanovení ze směrnice na základě praktických zkušeností. Kontaktní výbor na druhé straně je platforma členských států, která radí komisi o implementaci ustanovení ve směrnici. Zaměření je na politiku. No, jak jsem říkala na začátku, to není oblast, eh, na kterou se Erga zaměřuje. Ani v ní nemá žádné ambice. Takže ten návrh, že Erga bude v podstatě poskytovat eh, návrhy stanovisek a kontaktní výbor potom rozhodne o těchto návrzích eh, z Ergy, tady se vlastně smazává jasná hranice mezi mm, stanoviskem nezávislého regulátora a politikami členských států. Obě instituce by měly naopak e, být schopné poskytovat poradenství komisi e, ve své vlastní kapacitě. Jiný pozměňovací návrh se zase snaží e, umenšit roli ERG jako takové, ale v našich specifických zkušenostech regulátoři mohou hledat praktická řešení pro naléhavé problémy, v oblastech, jako je jurisdikce nebo ochrana mm, nezlatilých. A proto vás prosím, abyste nám eh, nechali i nadále možnost eh, poskytovat eh, nezávislé expertní poradenství z praktického pohledu na otázky, jako je jurisdikce, spoluregulace, ochrana nezávis- nezletilých a další důležité věci. Eh, evropská média jsou obrovsky důležitá pro zdraví a kulturní bohatství Evropské unie a proto ERGA a evropští regulátoři, kterým, kterým sloužíme, by měli být adekvátně zakotveni v eh, nové směrnici. ERGA si vzala závazek eh, nezávasle a profesionálně poskytovat poradenství Evropské komisi a podporovat všechny národní regulatoři v jejich práci. Tak budeme chránit evropské hodnoty a média Mm, která vyjadřují tyto hodnoty. Děkuji. Eh, Děkuji vám za tyto příspěvky. jsem si jistá, že tato tematika, tedy svoboda médií, eh, je velice blízké eh, nám všem a na toto téma už bylo věnováno mnoho politických schůzí a textů. Žádá si někdo slovo? Mám na seznamu dvě spoluzpravodajky, ještě někdo další? Ne, v tom případě paní Ferhajen. Eh, nejprve eh, bych chtěla poděkovat všem řečníkům, bylo to nesmírně zajímavé, ale eh, mám pocit, že bych se ještě mohla zeptat k některým bodům, abychom si objasnili, co vlastně jsme v návrhu s naší zprávy udělali nebo chtěli udělat. Za prvé, paní Algren, vy jste hovořila o tom, že litujete toho a vidíte jako hrozbu to, že kulturní výbor teď vlastně pokud jde o Evropský akt přístupnosti, eh, že, že od toho upustil, že to vyňal a že to vidíte jako ohrožení. Takže eh, já bych se chtěla zeptat, proč, protože od začátku jsme říkali, že v rámci AVMD chceme jednotnou regulaci. Tady nejde vůbec eh, o to mít méně přístupnosti, ale spíše o koherentní legislativu pro audio, audiovizuální média, Eh, která by pokud možno šla dále než jeden nebo druhý sektor, ale aby eh, to zkrátka eh, platilo pro všechny sektory médií. Pak tu máme pozměňovací návrh 67 a u toho jasně říkáme, že členské státy zajistí, eh, aby eh, poskytovatele spadající pod jejich jurisdikci eh, zpřístupňovali svůj obsah osobám s postižením a to do konce roku 2027, kdy má být zajištěna úplná přístupnost. Takže to je poměrně dalekosáhlý požadavek. Zatím ještě nevíme, jak jaký, jaká bude forma eh, jakého Eh, obsahu. Nevíme, zda to bude eh, praktikovatelné to zpřístupnění, ale chceme zkrátka učinit tento velký krok, eh, protože to jsou problémy, které, o, o kterých se hovořilo už v roce 2008 a až do dnes s několika malými výjimkami se nepodařilo patřičně implementovat. Už dlouho apelujeme na to, že mediální služby, jejich poskytovatele by měli spolupracovat s postiženými zkušenými a že by bylo smysluplné zavést mnoho stakeholderový přístup a dojít ke společnému řešení, které by uspokojilo obě strany. V konečném důsledku to vlastně stále chceme dělat. Pokud jde o aplikaci tohoto článku, tak to si myslíme, že by bylo hodné upravit v etických kodexech v rámci koregulace mezi komisí a ERGA. Tady se tedy dostává ERGA znovu do popředí. My chceme přisoudit tyto kompetence, eh, které by měla používat eh, i nadále tam, kde dosud. Eh, pokud jde o seberegulaci, tak tady chceme systém pro celou Unii, a e, jasně jsme stanovili e, hraniční datum v našem návrhu zprávy, e, dokdy očekáváme, že dojde k implementaci. Ale samozřejmě ne za předpokladu té nečinnosti, která vládla v minulých letech. Dále pokud jde o přístupnost, tak je samozřejmě pravda, že k tomu jsou potřeba určité technické předpoklady. Všechny přístroje musí být schopné ten obsah zprostředkovávat. To je jedna stránka aktu přístupnosti, ale ten obsah samotný to, zda jeho substance je vhodná pro videokomentář, titulky, jestli je to obsahově možné, tak to je e, otázka, která podle mého názoru patří do AVMS a ne do Evropského aktu přístupnosti. A to je ten důvod, to bych chtěla ještě jednou objasnit, proč u obou případů, e, jak u e, Public Sector Website, u Evropského aktu přístupnosti, tak proto jsme chtěli to výjmout a dát to do AVMS, aby to bylo upraveno pro všechny služby stejně. To by byl krok vpřed, aby eh, tady vlastně nedocházelo zase k nějakému zmatení mezi veřejným sektorem a soukromým. Takže to byl náš úmysl. Eh, to, to bych chtěla ještě jednou eh, objasnit. Eh, abychom mohli dále konkrétně pokračovat eh, s tímto požadavkem na eh, poskytovatele mediálních služeb. Je to zkrátka první krok. Za druhé, neutralita sítě a ochrana mladistvých. Pane Olivier, já jsem se celou dobu, celou dobu jsem si kladla otázku, že pokud by to bylo takto, že v popředí je neutralita sítě a svoboda názoru, tak v podstatě prakticky není ochrana mladistvých nijak proveditelná. Už už dnes prostřednictvím omezování programů dosti zasahujeme do svobody projevu. Já se domnívám, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého na jaksi eh, nerušený, nerušený vývoj. Eh, a otázka zní, jak to udělat, když členské státy mají různé hodnocení potenciálu eh, ohrožení. Někde je nahé jadro katastrofa, eh, jinde je násilí mnohem eh, jaksi prioritnější. To jsou velké kulturní rozdíly a dostat se k jednotnému evropskému kodexu, to mi připadá značně problematické, protože ty, ty, ty detaily jsou do značné míry rozdílné. Potom k tématu erga krátce jednu otázku. E, my jsme nějak nezrušili e, erga. My chceme přisoudit e, erga poměrně důležitou roli. Nicméně nechceme jaksi svobodu médií prostřednictvím pouhých formalit, jakéhosi fíkového listu. My jsme jasně dali najevo, že tuto nezávislost médií chceme a to i jinými prostředky než čistě formálně právním oddělením. Eh, k tomu eh, můžeme ještě klidně hovořit detailněji, protože to také eh, je možné to na, na národní úrovni, což by eh, pro ERGA znamenalo, že se bude skládat z národních orgánů, ale eh, když se podíváme na eh, polskou vládu, která také sedí v ERGA, tak se musíme ptát, jestli je vlastně ERGA vůbec nezávislá. V takovémto případě je potřeba se podívat na to, jak jinými prostředky nebo jinými mechanismy zajistit nezávislost regulátorů. Děkuji. Děkuji. Já se omlouvám, ale opravdu musíme být co nejstručnější, protože tady na seznamu řečníků mám ještě čtyři lidi a máme pouze čtvrtou hodiny k dispozici. Děkuji, děkuji srdečně co se týče toho aktu přístupnosti, tak k tomu se už dále vyjadřovat nechci, protože Zavine už k tomu řekla dost. Já to sdílím, to, co řekla a chci tady tuto chvíli zajímat stanovisko ke dvěma věcem, to znamená ochrana nezletilých a poté erga. Ten, eh, to fotografie, kterou jste nám ukázal, to je ta fotografie, která získala mnoho novinářských eh, cen, to znamená to dítě z, toho, z té větnamské války. Tady si myslím, že to bylo velmi vypovídající, co se týče tedy té složitosti té otázky ochrany nezletělých právě když jde o tu otázku těch technických algoritmů, které se používají, aby v podstatě vyhodnotili ty škodlivé obsahy. Takže tady samozřejmě zatím ještě musí v konečném důsledku sedět i eh, člověk nebo výbor, který to bude hodnotit. Zdali je to tedy škodlivé pro nezletilé, nebo zdali to vykazuje ještě nějaké další jiné parametry. Jde, eh, jde o zprávu, jde o novinář, novinářsky důležitý obrázek, anebo jde pouze o, o násilí. Takže samozřejmě tady je třeba přijímat seriózní rozhodnutí a rozlišovat eh, tyto věci. To znamená, musíme udělat opravdu všechno pro to, abychom tady nezaváděl nějaké cenzurním mechanismem. Myslím si, že ten příklad, který jste uvedl, zcela jasně, jak se naznačuje, kde se ty problémy skrývají a jak je to technicky velmi složitě řešitelné, zdali vůbec. A ptám se, zdali vy si myslíte, že právě v oblasti ochrany dětí a nezletilých právě v mnoha členských eh, státech se hodně spoléhá právě na tu seberegulaci, protože já mám takový dojem, že v Německu, kde vlastně vycházíme hlavně ze seberegulace a kde existuje ještě spousta výborů a subjektů, kteří v podstatě provádí tuto kontrolu, tak já si myslím, že vlastně v rámci rámci Německa tato seberegulace opravdu velmi dobře funguje i tedy v rámci toho rám, eh, zákonného rámce o ochraně nezletilých. A co se týče erga, tak nikdy, sam, někdo samozřejmě nechce ergu nějakým způsobem snižovat či napadat. Nicméně, a to nebyla žádná výhrada vůči e, skupině Erga, ale my máme takový dojem, že vlastně Evropská komise se prostřednictvím Erga snaží získat ještě dodatečné kompetence. A ta skutečnost, že Evropská komise na to reagovala trošičku jaksi e, podrážděně, e, vlastně vedla k tomu, že ten dojem považujeme za dosti oprávnění. Já jsem samozřejmě připravená o tom ještě dále debatovat diskutovat, debatovat o tom, jakým způsobem ten kontaktní výbor a skupina ERGA mohou ještě trošičku jinak spolupracovat. Ale jedna věc je jasná a v tom musíme mít jasná. My se v tuto chvíli nacházíme v oblasti mediální regulace, což je velmi citlivá oblast, kde je velmi těžké najít uh, tu rovnováhu také mezi tedy Evropskou eh, unii, úrovní Evropské unie a subsidiaritou eh, jednotlivých členských států, protože máme eh, smlouvu Evropské unie, článek 167 a tam se píše, že Evropská unie v podstatě podporuje spolupráci s jednotlivými členskými státy a tam, kde je potřeba podporuje kompetence členských států, včetně tedy, a je to tady potom v závorkách, v oblasti umění, audiovizuálních médií a tak dále. To znamená, že tady máme pouze doplňkovou kompetenci, pr- doplňkovou pravomoc. Tady nehovoříme o žádné výhradné pravomoci a máme tady i amsterdamský protokol například, eh, který si myslím má opravdu velmi vysokou hodnotu a kde se také říká, že je to na členských státech. Členské státy musí regulovat definovat, jakým způsobem budou organizovat veřejnoprávní televizi a rozhlas. A to si myslím, že je něco, v čem musíme mít jasno. Takže tady najít tu rovnováhu je velmi těžké. To znamená komise na jedné straně a e, mezi členskými státy a jejich e, svrchovanými pravomocemi na straně druhé. A tady opravdu musíme najít nějakou na e, rovnováhu. A to je také jeden z důvod, proč jsme vyškrtli ten bod, ve kterém se hovoří v podstatě o těch eh, příčinách či důvodech pro eh, eh, rozpuštění těch dozorčích subjektů. To, co se, to, k čemu došlo v Chorvatsku, to je prostě eh, neslíchané. K takovým věcem docházet nesmí, to prostě nejde. Teď podívejte se také, k čemu dochází v Maďarsku, že ředitele divadel jsou sesazováni, protože se prostě nehodí do té politické struktury, která tam je v současně u moci. To prostě je něco, co nemůžeme nadále trpět. Tady musíme prostě určitým způsobem stanovit hranice, tady musí zasáhnout jiné eh, mechanismy, které je třeba podpořit a posílit. A co se týče nezávislosti, nezávislosti regulačních orgánů. Samozřejmě, že to je pro nás velmi důležité, protože nezávislost neregulačních a dozorčích orgánů je velmi důležitá, ale já už jsem to říkala. To znamená, že ta eh, skutečnost, že se vlastně dostáváme do té oblasti, směrnice, kde hovoříme o té nezávislosti a oddělenosti v oblasti práva, tak tady v podstatě nedosahujeme nezávislosti eh, dozorčích a, eh, a dohledových orgánů, protože podívejte se, k čemu došlo v Maďarsku a Polsku. Tam se rozhodně o jejich nezávislosti nedá hovořit. Děkuji, děkuji. Paní, paní Trupl, prosím. Protože vím, že čas nás tlačí, protože Eh, následuje reakce zástupců komise, tak já bych zopakovala svoji otázku, kterou jsem již jednou položila a chtěla bych vědět od zástupců komise, co je vedlo k tomu, že liberalizují reklamu. To zdůvodnění, které tam uvádíte, že Eh, je třeba více, umožnit více flexibility pro optimalizaci, řekněme, obchodních zájmů. To pro mě tedy není odpověď, eh, kterou, tak jak, eh, nebo pro mě to není správná odpověď, kterou tam tedy Evropská komise uvádí. Pro mě je to velké zklamání, protože my to můžeme zachránit pozměňovacím návrhem, který dali předkladatelky zprávy, ale mě zajímá ten důvod. Máme tady experty, neslyšela jsem, že by někdo doporučil, doporučoval liberalizovat reklamu? Děkuji předem za odpověď. E grazie, kolega Trupel. Děkuji. Teď, co se týče ještě té roli skupiny ERGA a to, co, co si dovoluje Evropská komise. Já si nemyslím, že tady dochází jakýsi k oklešťování pravomocí členských států ve prospěch komise. Zároveň ale si také nemyslím, že komise se teď snaží jaksi eh, konat tak, že by to v nás mělo vyvolávat dojem, že ji musíme zastavit. To znamená, tady v tuto chvíli se musíme podívat na to, jakým způsobem fungují ty regulační orgány v členských státech, ale já to rozhodně nevnímám tak, jak to tady bylo řečeno, to znamená, že tady bychom vycházeli z nějakého jaksi špatného výchozího bodu. Myslím si, že tady je to velmi dobře všechno odůvodněné, to, co navrhujeme. A dále v souvislosti s tím, co říkal pan Olivier, tak tomu také chci něco říci, protože na jedné straně tady existují, existuje samozřejmě ten zájem na tom, aby ty videové platformy v podstatě podstatě převzali více zodpovědnosti za to, eh, co nabízejí, ale samozřejmě velmi eh, těžké v podstatě zajistit ex ante zodpovědnost u všeho obsahu, který najdete na internetu. Eh, to znamená, jaký, jaký, jaké si myslíte, že by mohlo být řešení, jak to vyřešit? Děkuji. Já Teď nevím, jestli k tomu chce říct něco komise, anebo chcete počkat ještě. Já bych eh, eh, rád možná hovořil později, pokud vám to nevadí. Tak prosím, tak kdo chce odpovídat? Tak já musím utíkat na autobus, takže se budu snažit hovořit velmi uh, stručně, nevím, jestli jsem vám rozuměla, protože my jsme nehovořili tady o rozsahu působnosti eh, směrnice a VMDS, to znamená, kam se dostaneme, dostaneme to v tuto chvíli, nemohu říct, to je první věc. Dále, co se týče té přístupnosti, protože vy jste hovořila o svobodě vyjadřování a přístupnost eh, se ta přístupnost se netýká toho, co říkáte, ale jde o to, že vy musíte mít přístup k, te, k těm kanálům, abyste se mohla vyjádřit vy sama. To znamená, že tady nenarážíme na svobodu ostatních. Já ale nevím, zda jsem opravdu porozuměla těm vašim otázkám a připomínkám. A také bych eh, ráda vyzdvihla roli skupiny ERGA. Jsem velmi ráda, že jde o nezávislý orgán, který se opravdu drží těch hodnot a to je něco, eh, čeho si musíme vážit a na co můžeme být hrdí, protože my máme své hodnoty a vážíme si jich. Pane Oli, Olivia, máte slovo. A no, tak to byla celá řada otázek. Eh, ohledně eh, ochrany nezletilých, tak eh, Samozřejmě opatření na ochranu eh, nezletilých eh, jsou jaksi jdou na úkor svobody projevu. To je něco za něco. Jednoduché pravidlo ve Spojeném království eh, zní, že pořady nevhodné pro děti by se neměly vysílat před devátou hodinou. To je určité omezení svobody projevu, ale považujeme ho za správné vzhledem k důležitosti Eh, tohoto rámce ochrany mladistvých. Takže samozřejmě to je něco za něco. A pokud jde o eh, poskytovatele vizuálních služeb, eh, tak důležité je, že musíme zajistit, aby povinnosti, které na sebe vezmou, reflektovaly jejich funkci na trhu, kterou je být prostředníkem mezi jednotlivci, kteří chtějí představovat obsah a jednotlivci, kteří chtějí odstraňovat obsah. Takže pokud jde o ty technické technické nástroje, tak e, já nejsem úplně přesvědčený, že existuje způsob, jak by mohly být, e, jak, jak by mohl fungovat úplný ex ante monitoring videí, které e, uploadují na internet uživatele, jednotlivci. Co to znamená pro ochranu nezletilých? Znamená to, že ochrana nezletilých, pokud jde o video, se stává systémovým problémem, eh, spíše než problémem, na který, který můžeme vyřešit nějakou regulací audiovizuálních služeb. Eh, komise eh, navrhuje na základě toho, co momentálně dělá YouTube, model, podle kterého YouTube má mít jasné procesy a standardy, jejichž pomocí by mohl uživatel nahlásit nevhodný obsah, a YouTube potom přistoupí k revizi a k nějakým krokům. Ale ve Spojeném království máme celou řadu iniciativ, které jsou eh, ze své podstaty seberegulační a které nabízejí část odpovědi, ale ne celou odpověď. Jsou to schémata seberegulace, eh, kde eh, vlastně poskytovatelé internetu, pevného i mobilního, dávají rodičům možnost omezovat určitým způsobem obsah. Pak máme programy, které skýtají, nebo poskytují pokyny pro sociální sítě, eh, za účelem naplnění cílů ochrany mladistvých. To jsou ty další relevantní eh, nástroje pro eh, nevhodný obsah. Takže jenom Velice stručně. Ochrana nezletilých je systémový problém a e, ne, ne, neodstraníme ho e, pravidly pro obsah v AVMS. Tak e, já si tady připadám velice vítaná, říkám jménem Erga a velice si vážím vašeho doporučení hovořit o jazyce, protože patrně máme na mysli totéž. A teď k té nezávislosti. My jsme se dozvěděli, že nezávislost v podstatě znamená u regulátorů tři věci. Regulátoři jsou eh, zásadní pro nezávislost médií, to je jasné. Za prvé je to ta institucionální část, to je jasné, protože pokud tu bychom neměli, tak máme závažný problém. Eh, z některé země eh, mimo tuto část Evropy určitě potřebují institucionální pojistky a záruky. Potom je tu funkční část. A e, já mám velkou radost z toho, že věnujete pozornost i té funkční části, e, protože samozřejmě regulátoři nejsou nějaké cenzurní stroje. A ta třetí část, to je část erga, to je to, co my děláme. To je vlastně e, to je vlastně vyvíjení tlaku na ostatní regulátory. Vytváříme atmosféru, kdy ty regulátoři jsou statečnější a e, méně se bojí e, postavit tlaku států i e, komerčních subjektů. Takže to jsou ty tři aspekty. Institucionální, funkční a peer pressure. A možná ještě jenom jednu poznámku, eh, jestli můžu, tak eh, chceme být velice nezávislí na komisi. My nejsme žádní zástupce komise. Eh, je, je důležité, abychom byli v té směrnici. Teď se omlouvám komisi, ale jsme ten nezávislí na komisi. Tak velice stručně k platformám sdílení videí. To ustanovení eh, je výsledkem eh, důkladné eh, logické a právní gymnastiky. To je ustanovení, které má, má nastavenou velice křehkou rovnováhu, protože máme to ustanovení o odpovědnosti na jedné straně a potom to máme skutečnost, že tyto platformy hrají mnohem aktivnější roli protože mají kontrolu eh, nad způsobem, kterým uživatelé přistupují k obsahu a na prezentaci obsahu. My jsme se tady tedy pokusili eh, o to, že aniž bychom příliš zatížili tyto platformy, pokusili jsme se o kodifikaci osvědčených postupů eh, Google, Eh, Facebooku, eh, které konec konců eh, tráví mnoho času úvahami na toto téma, jak reagovat na stížnosti uživatelů. Takže to řešení, které navrhujeme, je proporční, je to férové řešení Samozřejmě vždycky je to něco za něco, ale e, jak jste řekla, e, paní předsedkyně, e, ochrana dětí a potlačování nenávistných projevů, to jsou ty zastřešující principy, které podle našeho názoru by měly mít přednost před všemi ostatními ohledy. To bylo za prvé. Potom ještě dvě poznámky k tomu, co říkal profesor Pfeiffer. Za prvé, Požadavky, které platí pro tradiční vysílání, budou platit pro eh, profesionální eh, YouTube kanály plně, protože eh, musíme tedy eliminovat ty programy, které jsou podobné televizi, TV Like, a dále tu máme krátká videa. Tam se to uplatňuje plně. A druhá důležitá věc, je ta, že ustanovení článku 28 bis o ochraně dětí a o nenávistných projevech budou platit pro veškerý obsah e, generovaný uživateli, protože konec konců ta platforma hostí uživatelský obsah a je zapotřebí zajistit, aby tento obsah e, byl omezen, e, pakliže je škodlivý pro děti nebo aby byl odstraněn, pokud je ilegální, pokud podněcuje k násilí a k nenávisti. Ještě důležitou věc. Paní Kamervert, já eh, pracuji pro komisi, takže nevyhnutelně musím bránit tu směrnici. A e, já nebudu komentovat to, že využíváme ergo jako nástroj na e, kontrolu uplatňování této směrnice, to není pravda. E, erga je naprosto nezávislá organizace na komisi, A e, důležité je, to si můžeme potom vysvětlit osobně, e, ERGA nemá žádné rozhodovací kompetence podle našeho návrhu. Tak pokud byste hledali slovo rozhodnutí, decision v souvislosti s ERGA, tak zjistíte, že ERGA má roli poradní a e, roli usnadňování výměny osvědčených postupů. ERGA vůbec o ničem nerozhoduje. To můžeme potom objasnit. A potom ještě dvě další odpovědi. Jak navrhujete ve zprávě, úplně se zbavit eh, procesu eh, odvolávání eh, členů představenstva, tak to potom vlastně znamená, že ten regulační orgán by byl úplně na milost a nemilost vydaný vládě. Vezměme si vládu, například italskou, která z politických důvodů se rozhodne nějak arbitrárně svévolně se zbavit tohoto orgánu. To nemůže vést k ničemu dobrému z, z formálních důvodů to nemůže být dobré a ani z důvodu eh, nebo z ohledu eh, eh, nezávislého fungování. Proto trváme na tom, aby tam toto ustanovení zůstalo. Tak a poslední věc, potom skončím. Potom jste se ptali na jaksi ten hybrid mezi reklamním obsahem a redakčním obsahem Eh, tak eh, to už je eh, upraveno směrnicí o nekalých obchodních praktikách. To jsou formy skryté reklamy, které by mohly být pro spotřebitele zavádějící. Takže já nevím, jestli AVMS je to správné místo, kde by to mělo být upraveno. Děkuji. Už nemám co dodat. Děkuji také tlumočníkům že s námi vydrželi. A ještě jednu věc. Mnohokrát děkuji eh, našim odborníkům za velmi eh, důležité příspěvky. Pokud byste měli jakékoliv další eh, připomínky či návrhy k těmto tématům, tak se na nás obraťte. Ještě chci říct, že naše paní eh, obě spoluspravodajky odvedly velký kus práce, možná byly dokonce ambicioznější než eh, návrh komise. Eh, diskuze k tématu je stále ještě otevřená a mm, myslím si, že mm, například otázka, jak poskytnout více nezávislosti těm orgánům, je velmi důležitá. Jak zapojit ten výbor, to je taky důležité. Mm, také je potřeba lépe porozumět tomu, co děláme pro ochranu nezletilých. A e, také hodně jsme se zaměřovali na podporu evropských e, kulturních děl. A obě e, zpravodajky se k tomuto tedy nějakým způsobem postavili tak, aby nalezli Eh, rovnováhu mezi eh, eh, tržními tahy, to znamená konkurenceschopností a podobně, otázkami investicí, které třeba chybí do evropských děl. A mm, mm, spravodajské služby, tedy televize třeba mají nyní samozřejmě jiné zodpovědnosti. E, k této zprávě ve Štrasburku 21. listopadu budeme mít zasedání výboru a budeme se tedy zabývat pozměňovacími návrhy, které musíte předložit do 19. října. My se sejdeme znovu 10. října Budeme se také věnovat meziparlamentní konferenci eh, o kultuře a kreativitě. Mnohokrát vám všem děkuji, děkuji hostům, děkuji všem přítomným i komisi a tlumočníkům, také sekretariátu.